Jsem si jist, že s vaším předsednictvím se nám podaří vyřešit i tyto problémy. V této souvislosti bych vás rád požádal o to, abyste se zaručil, že v rámci diskuze o společné organizaci trhu budete s námi hledat eh, řešení a že nebude tento návrh přijat, dokud nebudou vyřešeny všechny horizontální otázky. Ještě jednou děkuji, pane předsedo, a i hned vám dám slovo s tím, že vám poděkuji ještě jednou za vaši disponibilitu a za vaši přítomnost. Panie posłanki, panowie posłowie, panie przewodniczący. Pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, pro mě je velkou ctí a potěšením moci eh, vám dnes prezentovat priority Rady eh, v oblasti zemědělství na příštích eh, šest měsíců. Polské předsednictví se těší na plodnou spolupráci mezi našimi institucemi a to ve stejné pozitivní atmosféře, která tady panovala v posledních šesti měsících za maďarského předsednictví. Pane předsedo, teď je to poprvé, kdy eh, vystupuji jménem eh, Rady a chci vás ujistit o tom, že uděláme všechno pro to, abychom zvládli eh, všechny výzvy, které mohou nastat během našeho předsednictví Polsko je, jak určitě víte, velkou zemí s rozvinutým zemědělstvím a proto je zemědělství, rozvoj venkova a rybolov. Eh, to všechno jsou priority našeho předsednictví. Otázky spojené se zemědělství eh, spadají také pod ty tři hlavní priority polského předsednictví, které se týkají potravin, energetiky a bezpečnosti. A my bychom chtěli během příštích šesti měsíců zdůraznit základní hodnotu bezpečných potravin pro evropské občany a také eh, nové a zvláštní eh, funkce, které se slibujeme od reformované a zdůrazňuji reformované společné zemědělské politiky. V oblasti zemědělství a rozvoje venkova se polské předsednictví bude zaměřovat zejména reformu vyřečené společné zemědělské politiky po roce 2013. Potom jde o rozvoj eh, dalších zdrojů energií i ve venkovských oblastech, protože to by mohlo diverzifikovat příjmy zemědělců. Dále bych chtěl říci, že se budeme zaměřovat na to, jak propojit eh, i ostatní politiky se zemědělstvím. Teď mám na mysli například eh, politiku soudržnosti. O mm, budoucnosti SZP jsme diskutovali už v minulosti. Nedávno jsme také měli možnost zareagovat na sdělení Evropské komise týkající se strategie do roku 2020 a my jsme si také velmi pečlivě přečetli eh, usnesení Evropského parlamentu, eh, které bylo přijato před měsícem a myslím si, že všechny hlavní otázky, které jsou objeveny v tom, se objevují v tomto sdělení, odpovídají i našim představám. A my bychom chtěli uspíšit formální proces schvalování legislativy a poté, co komise předloží oficiálně legislativní balíček, zahájí polské předsednictví velmi intenzivní debatu na půdě rady. Pane předsedo, toto bude první reforma SZP, která bude zahrnovat všech 27 členských zemí. A také to bude první reforma, kterou by měl schválit, měla schválit Rada a parlament jako rovnoprávní zákonodárci. A já doufám, že při tomto procesu budeme přihlížet k zájmům evropského eh, zemědělství a že dospějeme ke kompromisu přijatelnému pro všechny. Jednání asi nebudou úplně jednoduchá. Budoucnost zemědělství musí být eh, eh, musí fungovat i v rámci budoucnosti celého evropského rozpočtu. A já vím, že zvláštní výbor Evropského parlamentu pro budoucnost evropského rozpočtu Eh, přijal usnesení, kde říká, že po roce 2013 by mělo zůstat financování společné vědecké politiky na stejné úrovni i po roce 2013. A já budu rád diskutovat eh, s parlamentem o to, jak provést eh, rozsáhlou a hlubokou reformu SZP, abychom zjednodušili celou tuto politiku, abychom Eh, eh, přestali s těmi tradičními platbami a přešli k novým pobítkám, které p, udělají spravedlivou a moderní politikou, která bude podporovat inovace a konkurenceschopnost. To si myslím, že by mělo být naším společným cílem a věřím tomu, že i vám o to jde. Samozřejmě, že reforma SZP bude probíhat také v kontextu eh, jednání z Doha v rámci Světové obchodní organizace, vyjednávání bilaterálních obchodních dohod eh, se třetími státy, zejména s Mercosurem, a kromě toho budou probíhat eh, jednání i na dalších mezinárodních fórech, jako je FAO, G20 a Codex Alimentarius. A dovolte mi, abych vám teď nastínil postoj předsednictví k některým z těchto mezinárodních procesů. V rámci jednání z Doha po 20 letech jednání eh, Rada chce ukončit eh, jednání prostřednictvím takzvaného jednotného eh, závazku. Přičemž eh, první uzavřené dohody nemohou být na úkor eh, evropských zemědělců. Víme, že Evropská komise má vyjednavací mandát pro jednání jménem Evropské unie. Nadcházející hodnocení dopadu jasně ukazuje, v čem, eh, kde leží Eh, tyto zájmy. A my budeme sledovat celou situaci velmi pozorně. Na půdě FAO, eh, polské předsednictví, bude se snažit koordinovat reakci na problém eh, nedostatku potravin. Takže eh, se budeme zaměřovat na to, abychom eh, bojovali proti chudobě a zajistili dostatečné zásobování potravin eh, ve třetím světě a také předsednictví G20 vykonávané Francii se týká této priority, takže bude probíhat setkání ministrů pro zemědělství G20 a ti by měli přijmout akční plán, který by měl řešit otázku fluktuace cen potravin. A dále bych se chtěl v kontextu mezinárodního obchodu zmínit o vzrůstajícím významu Komise pro kodex Alimentarius, což je mezinárodní organizace, která má na starosti přijímání společných eh, norem pro bezpečnost potravin v rámci FAO a Světové obchodní organizace. A v případě jakýchkoliv sporů týkající se aplikaci eh, sanitárních a fitosanitárních opatření potom může tato komise rozhodovat a má tedy i velkou právní moc. Eh, chci vás ujistit, že během eh, polského předsednictví Evropská unie eh, se bude účastnit velice aktivně i zasedání komise pro kodex Alimentarius. Na, během našeho předsednictví by se tyto výbory měly sejít nejméně třikrát. Týká se to například certifikace exportu, zvláštní eh, výživy a také se to týká hygieny potravin. Dovolte mi, pane předsedo, abych ještě ve stručnosti eh, nastínil postoje polského předsednictví k otázkám, o kterých eh, již je vedena diskuze v našich institucích, a, nebo ke kterým velmi brzy předloží návrh Evropská komise. Nejprve mi dovolte, abych se vyjádřil k balíčku o kvalitě potravin. V roce 2010 Komise předložila balíček, který se skládal v podstatě ze dvou návrhů. Jednak jde o kvalitu zemědělských produktů a dále o návrh, který se snaží konsolidovat současné tržní standardy v oblasti zemědělství. V několika posledních měsících Rada a parlament učinili velký pokrok při zkoumání těchto návrhů, ale je potřeba dále pracovat na otázkách, které si vyžadují politické rozhodnutí rada eh, se těší na trialog s polským předsednictvím a já vás chci ujistit o tom, že my budeme pracovat velmi tvrdě na tom, abychom eh, dospěli ke kompromisu. Co se týče eh, trhu s mléčnými výrobky, budeme spolupracovat s parlamentem a se zpravodem parlamentu panem Nikosnem na tom, abychom mohli společně přijmout opatření v tomto sektoru. Ta nedávná hluboká krize která začala v roce 2009, postihla velmi tvrdě producenty mléka a je potřeba je podpořit v procesu přizpůsobování. Dále v trhu s hovězím, na trhu s hovězím trhem se komise zaměří na elektronickou identifikaci, což by zjednodušilo legislativu. Já si myslím, že tento výběr tento výbor eh, také bude souhlasit s tím, že je potřeba zjednodušovat administrativní požadavky pro zemědělce. Polské předsednictví začne práci na tomto návrhu co nejdříve s tím, aby mohly pokračovat konstruktivní diskuse s výborem pro zemědělství Evropského parlamentu a aby eh, to bylo možné dokončit do konce tohoto roku. Další otázky, které leží na srdci oběma těmto institucím, je pohoda zvířat. A my doufáme, že do podzimu se eh, budeme moci seznámit s obsahem sdělení komise o nařízení 1 2005, eh, které se týká přepravy eh, zvířat. A teď mi dovolte, abych se vyjádřil k fitosanitárním otázkám. Ehm, ta původní evropská legislativa v oblasti fitosanitárních opatření byla přijata před více než 30 lety. Je tady potřeba ji změnit, protože um, například i klimatické změny mohou velmi přispívat k šíření škůdců a dalších eh, chorob a to má velký vliv jak na životní prostředí, tak na eh, evropské zemědělství. A proto je potřeba zjednodušit evropskou legislativu, která pokrývá také uvádění na trh eh, osiv a sazenic. Musíme mít konkurenceschopný trh pro kvalitní osivo a eh, sazenice. Souběžně musíme chránit životní eh, prostředí a uvědomit si dopady globalizace a aplikovat mezinárodní normy v obou těchto oblastech my eh, budeme eh, se snažit eh, získat informace od Evropské komise, od přípravných o přípravné práci na tyto návrhy. Stejně tak se těšíme na konzultaci o zelené knize komise o motivační politice. Jde o to, jak mít efektivní nástroje, které by se snažili Ehm, více přizpůsobit podporné politiky na dosažení cílu a to bude předmětem neformálního zasedání ministrů zemědělství, které se bude v září konat ve Bratislavy. A na závěr, pane předsedo, mi dovolte, abych řekl několik slov o slaďování evropské zemědělské legislativy s Lisabonskou smlouvou. Technická práce na čtyřech eh, legislativních nástrojích v rámci SZP, což se týká nařízení o přímých platbách, jednotné organizaci trhu, nařízení o rozvoji venkova a finančním nařízení pro společnou zemědělskou politiku. To je technická právní práce, která už velmi postoupila. K některým otázkám již byl trialog zahájen, k některým bude zahájen velmi brzy. A my jsme velmi rádi, že i vy v tomto výboru jste už vedli diskusy o některých z těchto otázek. A je rozhodně v úmyslu rady všechny tyto záležitosti dotáhnout nejdříve do konce, aby celá tato diskuse nepředstavovala zbytečné přemano pro ty diskuse o reformě SZP. Pane předsedo, na závěr mi dovolte, abych vás ujistil, jakože všechny členy tohoto výboru, že v příštích šesti měsících polské předsednictví udělá všechno, co bude v našich silách, abychom vedli plodný a konstruktivní dialog s vaší institucí, což by mělo vytvořit pevný základ pro vyvážené dohody v druhé polovině roku 2011, ale doufám, že i v budoucnosti. Grazie, Marek. Děkuji, Marku, děkuji za tvá slova. Děkuji za závazek polského předsednictví a děkuji také za to, že jsi přišel do Evropského parlamentu Několikrát jsme tě viděli i minulý týden ve Štrasburku na plenárním zasedání. To nás opravdu velmi těší. Máme před sebou šest měsíců intenzivní společné práce. A tato neustálá výměna nám umožní dosáhnout pokroku v našich institucionálních úkolech. Děkuji a okamžitě zahájíme debatu. Nedám teď přednost koordinátorům, takže prosím, Slovo si může říct dokoliv, Jako první Maria McGuinness. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu ministrovi a popřát mu hodně štěstí po dobu polského předsednictví. Myslím, že z hlediska EPP váš důraz na zaručení dodávek potravin, eh, to určitě je věc, kterou s vámi sdělíme. Vy jste o tom hovořil v úvodním projevu. Myslím si, že o to nám všem e, jde, e, celému světu a e, Evropská unie by to měla mít stanoveno jako vysosnou prioritou. Takže vás podpoříme ve vašich snahách toto zarazovat jako prioritu na všech úrovních a samozřejmě v této souvislosti je důležitá reforma zemědělské politiky. Zmínil jste rozpočtovou otázku. To, je, to vnímám jako velký problém. V našem výboru bychom si přáli, aby byl zachován alespoň stávající objem rozpočtu. Mám eh, jednu otázku k reformě. Ve vaší prezentaci jste se zmínil o hledání nových kritérií. Všichni se snažíme hledat eh, nová kritéria, která by byla založena na pragmatickém přístupu. Eh, můžete nám zde dnes na výboru poskytnout nějaké další informace o vašich úvahách na toto téma, vzhledem k tomu, že nám leží na srdci spravedlivost v této politice a zároveň to, že potřebujeme zaručit výrobu potravin, produkce potravin eh, v EU a to ve všech členských státech a samozřejmě jsou zde potom také různá regionální témata pojící se se SZP. Eh, dále eh, ve vaší prezentaci mi trošku chyběla jedna oblast, možná si dotknete ve svém závěrečném vystoupení. Komise identifikovala určitá znepokojení problémy ohledně toho, jaký podíl spotřebitelské ceny dostává producent, tedy jak funguje celý potravinový řetězec. My někde v tomto výboru máme dojem, že funguje v neprospěch producentů a zemědělců. Eh, jak budete vy během předsednictví nastolovat toto téma eh, s cílem zaručit větší spravedlivost, férovost eh, v řetězci dodávek potravin? Já se domnívám, že je zde velká nevyváženost v mocenské struktuře rovnováze tohoto řetězce, že zatímco někteří nesou většinu nákladu, jiní naopak eh, zisk, eh, jiní dostávají většinu zisku. Takže pokud by se, k tomu mohl vyjádřit. S tím se pojí téma mléčného sektoru. Náš zpravodaj pan Nicholson k tomu vypracoval zprávu. V členských státech eh, je vnímáno jako problém, jak to bude vypadat po ukončení mléčných kvót, takže by mě zajímalo, co k tomu řeknete. A myslím, že v této souvislosti je důležitý také malobchodní sektor. Eh, mohl byste pohovořit o eh, problémech s váděním na trh v jednotlivých členských státech, kde eh, omezení na kvoty již způsobují, omezení kvoty již způsobuje problémy a jak to může řešit rada spolu s komisí. Samozřejmě to, že se zaměřujete na obnovitelné zdroje energie, je důležité. Musíme toto zajistit, aniž by to mělo negativní dopad na produkci potravin. To bude problém, který bude složitý, ale musíme ji řešit. Dále eh, předsednictví si vybralo jako jedno z témat eh, obchod, eh, takže je zde obchoda, pardon, dohoda s Mercosurem. My v EPP jsme poněkud jako znepokojeni nekonzistentností, nesrovnalostmi v rámci EU, pokud je obchodní politiku. Snažíme se zreformovat eh, zemědělskou politiku, snažíme se přesvědčit zemědělce, aby se eh, k nám eh, připojili, aby přijali tuto strategickou reformu, ale zároveň vidíme, že jsou podnikány kroky, které vyústí ve velké znevýhodnění našeho zemědělského sektoru, které půjdou proti naší, budou působit proti naší zemědělské politice. Takže by mě zajímalo, jak vnímáte možnosti konver, konvergence, spíše než divergence těchto dvou politik, což je aktuální stav. Eh, dále, pokud je o standardy, normy, samozřejmě eh, naše zemědělci plní velmi přísné normy, ale ne vždy to platí i pro dovozy ze třetích zemí, tím se také musíme zabývat. Je zde ještě širší téma, máme bilaterální obchodní dohody, které jsou rozhodně prosazovány, máme také dohody ve VTO. A moje, tak trošku obava, myslím, že kolegové se mnou budou souhlasit, je, že je, že eh, některé naše obchodní dohody eh, znevýhodňují eh, zemědělce v Evropské unii, ale také oslabují právě zajištění dodávek potravin, takže potenciálně. Takže já bych byl rád, kdybyste to řešili v radě a kdybyste se k nám, kdybyste se ještě vrátil tedy k tématu obchodní politiky, protože v této věci skutečně jsme poněkud znepokojeni. A ještě na závěr, pokud dovolíte, pane předsedo, pokud je o dobré životní podmínky zvířat, Eh, byla bych ráda, kdybychom vyšli a vzali se jako základ stávající legislativu a usilovali o její plnou implementaci, protože eh, lidé často se tak trošku bojí, že přidáváme novou legislativu, aniž by se ta již existující dobře prováděla. Eh, také bych byla ráda, kdybyste zaznamenal, že se zde věnujeme situaci zvířat eh, a chovu v klecích, eh, produkce vajec tímto způsobem. Eh, tato legislativa se dostává až do posledních fází a myslím, že vy budete muset řešit některé dopady této věci. Mnoho producentů ještě není připravených, někteří jsou. Bude třeba se podívat na to, jak to bude dále prováděno v členských státech. To bude velmi důležité. Zmiňoval jste také balíček pro kvalitu potravin, jakost potravin, to vítám, určitě na tom budeme moci spolupracovat. Ale celkově eh, bych vám asi k této věci řekla, že opět Evropa musí postupovat konsistentně eh, v tom, co, eh, co říká a provádí v oblasti zemědělství na jedné straně a v oblasti obchodu na straně druhé. A já zde vidím skutečně nesoulad, nesrovnalosti. Nemám pocit, že by náš komisař pro obchod hovořil stejně jasně jako komisař pro zemědělství. A já si myslím, že byste se měl snažit být jakýmsi prostředníkem a nastolovat toto téma na těch nejvyšších úrovních. Um, a skutečně čekají nás velké výzvy s tím, jak se blíží reforma SZP. Děkuji. Děkuji, Mario. Pokračujeme. V debatě slovo má Garcia Perez. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Přeji vám hodně úspěchů v práci v průběhu tohoto pololetí, protože úspěch vaší práce bude i úspěchem naším. A myslím si, že v tomto časovém období budeme muset přijímat důležitá rozhodnutí týkající se budoucnosti SZP a rozpočtového rámce, který poznamená budoucnost zemědělství v Evropské unii. Chtěla bych jen upozornit na jednu konkrétní otázku, která se týká kvality. Jsem zpravodajkou pro balíček o kvalitě. Samozřejmě musím říci, že jsme připraveni spolupracovat a víte, že už jsme se v tomto smyslu sešli a budeme také dále pokračovat v tomto směru. Tento výbor už zaujal své stanovisko, a to jak u nařízení o kvalitativních normách a o marketingových standardech. Vyzýváme polské předsednictví, aby vzalo v úvahu toto stanovisko v rámci debat na radě. Víme, že jsou zde nějaké obtížné otázky, které se obtížně řeší, ale myslím si, že pokud v tomto parlamentu s různými stanovisky, s různými náhledy jsme byli schopni nalézt obecnou dohodu, kterou podpořila velká většina, tak eh, Není pochyb o tom, že Rada bude schopná nalézt eh, stejnou linii a spolupracovat tak, aby v následujícím období mohl vzniknout tento legislativní balíček, který je zásadní pro podporu kvality evropských zemědělských produktů a k vytvoření přidané hodnoty, kterou mají naši producenti a postupovat vpřed v rámci všech těch politik, které jsou určeny na podporu zemědělské výroby nejen v Evropské unii, ale i mimo. A proto bych pouze chtěla říct, že jsme připraveni spolupracovat a doufáme, že výsledky budou dobré ku prospěchu zemědělství v Evropské unii. Děkuji, Irače. Slovo má paní Rodost a potom paní Kalněte. Omlouvám se, já jsem svému jménu neporozuměla. Což asi je problém s výslovností, omlouvám se. Ale já bych chtěla přivítat tady zástupce polského předsednictví. Velmi pozorně jsem si vás vyslechla. Ale eh, vyslechla jsem si vás už na srazu německých eh, zemědělců Koplando. Tam jste také jasně prohlásil, že jste toho názoru, že rozdělení eh, přímých eh, plateb je v současnosti nespravedlivé. Hovořil jste o eh, hlavních prioritách a hovořil jste o tom, že ty tradiční systém rozdělování přímých plateb se musí změnit. Eh, chcete nám říct, aspoň v hrubých rysech, eh, co přesně navrhnete a jak s touto záležitostí naložíte a budete postupovat? Eh, na tom sjezdu německých zemědělství jste také říci, že kvóty pro mléko budou zrušeny od roku 2015, že si myslíte, že to je problém. Říkal jste, že to je chyba a vzhledem k tomu, že jste dnes tady a můžeme se na vás obrátit, tak bych byla ráda, kdybyste jasně řekl, jestli chcete skutečně ty kvóty skončit, anebo budete bojovat za jejich zachování. Dávám vám eh, zapravdu do té míry, že musíme vytvářet nové nástroje, aby eh, například ty malé podniky v zemědělství mohly přestat různé krize, takže by mě eh, zajímalo, co přesně s tím hodláte dělat. Děkuji, paní Kalniete a potom pan Dortman. Augstu godātais ministra kungs, es no viss sirds novēlu. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Chci, chci vám popřát mnoho úspěchů, vám i polskému předsednictví. Budou před vámi stát lehké úkoly, ale můžete se spolehnout na naši podporu. A říkám to zvláště proto, že jsou témata, kde vaše stanovisko je shodné s naším. E, například pokud jde o objektivní kritéria, ze kterých musí SZP vycházet. Také si velmi cením vašeho postoje k věceletému finančnímu rámci součástí toho, jako součást eh, tohoto tématu bude třeba řešit také financování společné zemědělské politiky. Ráda bych využila této příležitosti a informovala vás o tom, jaké je stanovisko lotežských zemědělců. Eh, ti jsou opravdu šokováni návrhem komise eh, pro to, jak by vypadaly přímé platby do budoucna. V Lotyšsku máme nejnižší přímé platby 94 euro na hektar. Podle toho, co nyní navrhuje komise, by v roce 2020, to znamená 30 let po získání nezávislosti, bychom dostávali 144 eur na hektar, což je jenom mírně nad polovinou průměrné platby na plochu v EU. Proto se domnívám, že navrhovaný eh, vzorec či metodika výpočtu ze strany komise není eh, v souhlase s tím, co sama komise říká, že totiž podpora zemědělců v rámci SZP bude spravedlivá vyvážena. Ta, také to neodpovídá postoji parlamentu vyjadřenému nedávno, kde jasně říkáme, že každý členský stát by měl dostat určitý poměr, poměr průměrné částky, že také musí, eh, musí být stanoven strop, tedy maximální výše plateb. Podle mého názoru by žádná členská země neměla dostávat eh, méně jak 80% či více jak 120% průměrné platby v EU. Také musíme vzít potaz to, že členské státy, které dostávají výrazně méně než 50% průměrné platby, že tedy eh, kvůli ním by to eh, období vyvažovací, vyrovnávací mělo eh, být zahájeno co nejdříve v roce 2014. Nemělo by to být stejně dlouhé jako v předchozím období, kdy jsme zaváděli reformu SZP. Chci vám tady popřát ještě jednou mnoho úspěchů do polského předsednictví a můžete se spolehnout na naši podporu. Děkuji. Děkuji paní Kalniete, slovo má pan Dorfman a potom pan Jar. Danke, Herr Minister, dass Sie hier sind. Děkuji vám, pane ministře, že jste mezi nás přišel a že s námi eh, vedete tuto výměnu názoru. Já se chci eh, připojit k tomu, co právě říkala Kaniente. Jde o rozdělování přímých plateb. Já si myslím, že my tady v parlamentu a také ve, ve, v diskusi na veřejnosti bychom, eh, nebo často hovoříme o rozdělení mezi členské země. Někdy se hovoří o tom, že je to spravedlivé, někdy, že je to nespravedlivé, ale málo kdy hovoříme o tom, jak jsou potom ty peníze rozdělovány uvnitř eh, daného státu. Mohu se zmínit o svém regionu, protože eh, my jsme velmi znevýhodněni v porovnání se sousedními regiony. Tady jde o různé historické důvody, které vedly k tomu, že byly eh, upřednostňovány eh, regiony, které mají příznivé podmínky před těmi, které jsou v mnohem horším postavení. Takže nejenom, že budeme hovořit o tom, jak se ty peníze rozdělují mezi členské státy, ale i o tom, jak potom s těmi penězi je nakládáno uvnitř eh, členských zemí. A ty tradiční modely je potřeba přepracovat. Ale otázka, která s tím souvisí, se týká právě podpory z nevýhodněných regionů. Eh, my jsme tady v parlamentu přijali před rokem zprávu, která mm, obsahovala eh, kritéria pro podporu znevýhodněných regionů. A od té doby eh, panuje v komisi naprosté ticho, nic se s tím neděje. My jsme několikrát komisi vyzvali, aby během roku předložila příslušný návrh ta kritéria jsou velmi problematická a já mám obavy, že to teď se všechno nějak rozpustí v reformě společné bělské politiky, ale přitom jsou to věci, kterým, eh, které leží na srdci eh, řadě zemědělců v Evropě. Takže bych byl rád, kdybyste se na to také mohl podívat. Já jsem byl eh, upřímně řečeno překvapen tím, že v tom posledním sdělení komise o tom není ani slovo. Děkuji. Grazie. Dorfman. Děkuji. Nyní má slovo pan Jar a potom pan Papastamkos. Děkuji, děkuji vám, pane ministře, že jste přišel na výbor. I já vám chci popřát hodně úspěchů ve vaší určitě namáhavé činnosti během vašeho předsednictví. Eh, uchopili jste se předsednictví v rozhodující fázi, bude se hovořit o reformě, celá řada legislativních návrhů, bude se hovořit také o rozpočtu na příští období a já si myslím, že by bylo správné a zajímavé, aby eh, že, já si myslím, že je zajímavé, že to je právě země, která má velký zemědělský sektor a nová členská země, která přijímá předsednictví a bude všechny tyto diskuse řídit. A my vás přitom považujeme za spojence v diskuzích o e, reformě SZP. Mám vám několik otázek nejprve k rozpočtu. Ten první problém, o kterém se chtěl zmínit, e, se trochu týká takové argumentační pasti, protože komise e, hovoří o úspěchu, říká, že se podařilo obhájit rozpočet na zemědělství na příští období. Nicméně eh, my ten pojem obhájit eh, chápeme trochu jinak, že my to chápeme tak, že v roce X dostanu stejné peníze jako eh, teď. A teď ale v rámci prvního pilíře hrozí seškrtání prostředků o 14 takže já si myslím, že bychom buď měli čestně říci, že politická dohoda vedla k takovým a takovým škrtům, a nebo eh, budeme eh, nebo rozhodneme o tom, že nominálně ty prostředky budou stejné jako v roce 2013. Jinak eh, ztratíme jakoukoliv důvěryhodnost. Naši zemědělci jsou trošku zvláštní klienti, Eh, jsou to lidé, kteří umí velmi dobře počítat a určitě eh, se nenechají jenom tak eh, obalamučit. A potom bych chtěl doplnit to, co říká kolega Dorfman pro mě osobně. To jedno překvapení se netýká právě rozdělení mezi členskými státy, ale spíše těch velkých rozdílů, které panují uvnitř států to myslím, že ukazuje, že i tady musíme ehm, se zasadit o spravedlnost. rozdělované pomoci. A poslední otázka se týká rozpočtu, právě přímých plateb, tedy jaký postoj máte k těm degresivním, eh, degresivnímu vyplácení přímých plateb. A ještě ke zdraví zvířat a označování zvířat. Já jsem velmi rád, že jste se o tom zmínil. I my jsme toho názoru, že eh, bychom se ještě jednou na tento problém měli podívat, tak, abychom ho zbavili zbytečné byrokracie. A já mám konkrétní otázku v této souvislosti. Eh, týká se to ovcí a označování ovcí, už jsme o tom několikrát hovořili, protože někteří členové tohoto výboru jsou názoru, že právě u ovcí eh, je to všechno přehnané všechny ty požadavky a proto eh, bych se chtěl zeptat, jestli se budete této oblasti ještě eh, speciálně věnovat, protože si myslím, že eh, právě tím znevýhodňujeme chovatele ovcí, což jsou velmi často malé podniky. A chtěl bych ještě podpořit otázku paní kolegyně McGuinness, která se ptala na váš postoj ke klecovému chovu kuřat nebo drubeže. Protože teď vstupujeme do nové eh, fáze, kdy bude také o to, aby nedošlo k narušování hospodářské soutěže mezi jednotlivými provozovateli. Jar. Děkuji, pane Jare. Georgios Papastamkos. Děkuji, pane předsedo. Přeji vše nejlepší polskému předsednictví a vám osobně hodně úspěchu. Na našem setkání s komisařem Čološem včera, kdybych měl zhrnout to, co zde říkali kolegové, tak bych řekl, že z toho všeho vyplynulo, že musíme postupovat směrem nahoru, pokud jde o finanční výhledy na roky 2014 až 2020. To znamená, že musíme jít směrem nahoru, ne směrem dolů. Pane ministře, pokud jde o externí otázky a externí politiku, společné zemědělské politiky, to jsou aspekty, které musí být vzaty v úvahu. A také vztahy k organizaci trhu. A já bych zde rád navázal na to, co zde říkala Maria McGuinness. Pokud jde o bezpečnost produktu, reciprocitu, normy, rovné standardy a podmínky, to vede k tomu, že usilujeme o to, abychom měli rovné podmínky při našich zahraničních stycích, pokud jde o kolo jednání Doha. O tom už bylo hodně řečeno ve všech prohlášeních i ze strany Rady, i ze strany G20. Jsme toho slyšeli mnoho. Hovořilo se tam o určitých lhůtách, které nebyly dodrženy a přirozeně se objevují nová očekávání. Takže já bych eh, rád předložil takový návrh, kolegové. Objem našich produktů na světovém trhu představuje 7 Ale problém nebo výzva je právě v tomto, protože tato čísla jsou důležitá pro určité země, pro určité výrobky, pro určitá odvětví. Takže politicky je to také pochopitelné, když děláme tedy politickou analýzu. Můj návrh má tedy dva aspekty. Za prvé, možná bychom mohli vyřadit z jednání VTO otázku zemědělství mimo kolo Doha a vůbec neřešit tento bod. Nesmíme ale zapomenout, že výchozím bodem jednání v Doha je přístup nových zemí, které se chtějí zapojit do výměny. To je tedy první aspekt a druhý aspekt spočívá v tom, že jsem přesvědčen, že pokud neukončíme ostatní kapitoly, tak se zde objeví dynamika, která bude platit i pro zemědělský sektor. Možná by tedy tento návrh mohla předložit Unie, to znamená možnost vytvořit světový orgán na světové úrovni, nezávislý orgán, který by se zabýval zemědělstvím a jehož úkolem by bylo reagovat nejen na takové problematiky, jako je bezpečnost dodávek potravin, potravinové normy a tak dále, ale také by řešil obchodní vztahy. Byla by zde tedy institucionální podpora. Spousta otázek se řeší na úrovni VTO. Nicméně musím říci, že často tato jednání vůbec k ničemu nevedou. Potřebujeme něco takového. Také kvůli životnímu prostředí, také s ohledem na životní prostředí se snažíme reagovat na problémy. Snažíme se všechny tyto problémy spojené jak se zemědělstvím, tak i se zemědělstvím na půdě VTO. Děkuji, slovo má Lojska Pula Santos a potom místo předseda Bové. Obrigado, senhor Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane ministře. Vítejte. Již jsem eh, měla příležitost popřát vám soukromně mnoho štěstí do polského předsednictví, ale nyní tak činím ještě veřejně. Parlament vkládá velkou naději v polské předsednictví. Já bych vám rád poblahopřál eh, k ambicím, které zde, zde uvedl. Je to opravdu široký program, a dovolte, abych nyní eh, položil dvě klíčové otázky. Jaká je vaše strategie za prvé, pokud je o rozpočet? Víme, že sdílíte naše eh, znepokojení eh, ohledně neadekvátního návrhu rozpočtu SZP, který pracovala komise. Jaké iniciativy, jaké kroky hodlá vaše předsednictví podniknout, tak abychom dosáhli změny tohoto návrhu správným směrem? A moje druhá otázka se týká principu spravedlnosti, který je velice důležitý pro polské předsednictví, je to důležité pro eh, redistribuci prostředků mezi členské státy. Eh, v tomto směru také musíme pokročit eh, dále. Co plánujete tedy jakožto předsednictví v rámci tohoto cíle? Děkuji. Děkuji, nyní Josebové a potom pan Reimer. Musím říci, že také doufám, že budeme moci v nadcházejících šesti eh, šesti měsících plodně eh, spolupracovat s polským ministrem zemědělství. Doufám, že to bude plodná spolupráce, protože, jak jste uvedl ve svém vystoupení, Polsko je velká zemědělská země, eh, která má silnou zemědělskou historii, kde také zemědělci a rolníci sehráli důležitou roli v boji za pád komunismu v Polsku. Já si myslím, že je třeba také uznat výraznou roli tedy eh, zemědělského hnutí na venkově a solidárnosti na venkově eh, v tomto boji. To jsem chtěla, aby zde zaznělo. Eh, nyní bych se rád dotkla otázky spravedlnosti eh, při rozdělování pomoci zemědělcům. Toho se dotká celá řada mých kolegů. Mně to připadá jako ústřední téma, protože nebudeme mít koherentní zemědělskou politiku v Evropě, pokud nebude zaručena spravedlnost mezi zeměmi a mezi zemědělci. Otázka drobných zemědělců a specifických podpor Eh, byla eh, nastolena panem komisařem Čološem. To mi také připadá klíčové. Já si myslím, že tato diskuse určitě eh, se rozjede v rámci diskuse o legislativním balíčku za vaše předsednictví. A vzhledem k tomu, že Polsko má velice husté předivo vztahu na venkově, zemědělských vztahů, je to i pro vás důležité téma. Druhá otázka, ke které bych ráda, abyste se vyjádřil, to je téma průmyslového, industrializovaného zemědělství. Eh, hovořil jste o eh, propojení na eh, životní prostředí a na situace na mezinárodních trzích. My jsme dnes znepokojeni tím, jak velké průmyslové skupiny, například Swissfield, začíná mít návrh nad zemědělskou produkcí, eh, tady na to práci zemědělců, zejména například eh, chov zvířat, chov vepřů, ku příkladu, eh, tam dochází velké koncentraci, když vidíme, co se děje na východě, v Polsku, v Rumunsku, ale i v jiných zemích. A já si myslím, že tady je třeba být velmi vdělý, protože tyto velké skupiny vedou politiky, které jsou v rozporu se zájmy zemědělců a jejich organizací. A na závěr třetí dotaz. Vy jste se toho tématu dotkl, ale jenom spíše povrchově. Čeká nás ještě další diskuse o geneticky modifikovaných organismech. Jak víte, parlament v, loňském, eh, pardon, v minulém týdnu odhlasoval návrh týkající se nových pravidel, která by umožňovala zákaz GMO v jednotlivých členských státech. Vím, že Polsko že stálo v popředí této diskuse. Zajímal by mě váš názor na toto téma. Děkuji. Grazie, José. Meta Reimers. Děkuji. Reimers a potom Hausling. Eh, já vám děkuji za to, že jste mezi nás dnes přišel pro tuto výměnu názoru. Chtěla bych eh, navázat na to, co už tady bylo řečeno. Všichni hovoříme o tom, že je potřeba eh, zajistit akceschopnost a zvednout kvalitu a standardy, ale přitom musíme dbát na to, aby všechny nařízení a všechna pravidla, která platí pro tu oblast, byla jednotně uplatňována. Například se to týká toho chovu v klecích, to, mm, ta právní úprava není jednotně aplikována a potom navenek to vytváří špatný dojem a myslím, že to podkopává naši důvěryhodnost, když nejsme schopni zajistit jednotné dodržování všech těchto norem, tak to potom nemůžeme požadovat ani po eh, našich partnerech ze třetích eh, zemí. A to, tady to vidím jako jednu oblast, eh, kde naléhavě musíme zajistit změnu. Další věc je, a to velmi vítám, je to, že zdraví je u vás jednou z priorit, protože, a že a také bezpečnost potravin, myslím si, že s postupem doby to bude narůstat čím dál tím více na významu, vzhledem k tomu, že bude stoupat eh, obyvatelstvo na zemi a že bude potřeba čím více potravin a pravděpodobně v Evropě budeme muset eh, zajistit zásobování potravinami i z oblastí, eh, které nejsou eh, příznivé Eh, potom eh, velmi vítám, že jste hovořil o spravedlivém rozdělování přímých plateb. Potom také vítám eh, zahájení diskuse o postavení znevýhodněných regionů. Je škoda, že ještě k žádnou velkou pokroku nedošlo, protože pokud tento problém nevyřešíme, tak si myslím, že dojde k nepokojům v zemědělství, který a ta nespokojenost bude pochopitelná. Musíme si uvědomit, že ne všechno, co je fyzicky znevýhodněno, je znevýhodněno i komerčně. Určitě existují různé možnosti pro jednotlivé programy. Tolik tady ode mě a těším se na vaše odpovědi. Děkuji vám, Beto, a teď Martin Heusling a další. Děkuji, pane ministře. My už jsme měli příležitost spolu hovořit. Mě nejvíce zajímá eh, to, jak se díváte na to, že se parlament většinově vyjádřil k budoucnosti zemědělské politiky a do jaké míry si myslíte, že i rada dospěje k nějakému jednotnému stanovisku? Myslíte si, že eh, k tomu dojde brzy? Je potřeba pokročit s reformou a proto se vás chci zeptat, jestli vezmete jako základ návrhy parlamentu, jak do jaké míry si myslíte, že bude možné dosáhnout rychlé dohody? Otázka, která zajímá mnohé, je právě eh, jsou ty stropy nebo maximální výše pomoci. My už jsme se zabývali tím, jak konkrétně by to mělo vypadat. Jde o to, jak do toho zapojit otázku um, pracovních příležitostí, jak do toho zapojit eh, také problematiku velkých podniků. A chci se vás zeptat, jak je postoj vaší vlády eh, k těmto věcem. A další věc, eh, vy jste se zmiňoval o osivech. Chci se vás zeptat, jestli DG Sanko k tomu něco chystá. Vy jste hovořil o tom, že potřeba liberalizovat a zjednodušit celou tuto oblast v Evropě. Chci se vás zeptat, jakou přesnou představu máte. Eh, já nezatajuji, že se trošku s díváme na to, co komise chystá. A pak vám ještě chci říci, že brzy bude parlament přijímat zprávu týkající se genové, genetické manipulace Myslíme si, že je potřeba něco udělat pro to, abychom více chránili tu část zemědělství, která chce být nekontaminovaná geneticky modifikovaný organismy. Proto se chci zeptat, jestli pro to něco plánujete. A potom chci ještě něco zdůraznit, něco, co už tady jednou padlo. Jde o mléko, nebo o mlékárenský sektor. Myslím si, že mnozí jsou nespokojení se statutem quo. Eh, otázka, jestli eh, je možné naplánovat nějaké měkké přistání pro zemědělce, proto se chci zeptat, eh, jaký je váš plán. Myslím, že jsme ještě nedospěli na konec té diskuse týkající se mléka. Je potřeba začít plánovat, co se stane po roce 2015. Grazie Martin, Albert. Děkuji Martine, Albert Def a potom James Nicholson. Děkuji. Pane ministře, já se musím nejprve omluvit, že jsem tady nebyl eh, během vašeho projevu, protože jsem měl jinou schůzku, ale eh, udělal jsem všechno pro to, abych tady byl co nejdříve. Od roku 1990 jsem mnohokrát navštívil Polsko, protože jsem byl členem německého parlamentu a tam, tamnějšího výboru pro zemědělství a byl jsem vždycky překvapen, jak dynamicky se eh, polské zemědělství rozvíjí. Já jsem byl ve venkovských oblastech v Polsku eh, mnohokrát a vždycky po několika letech jsem byl svědkem toho, jak eh, pozitivně se ta země vyvíjí, jak pozitivní postoje mají například mladí lidé, kteří se snaží dosáhnout nějakých změn. A já si myslím, že jako představitel této země budete mít velkou důvěryhodnost, abyste Eh, inicioval reformu společné zemědělské politiky. Myslím, že vaše postoje jsou otevřené a já vás vidím jako nositele naděje v to, že se podaří eh, dobře nasměrovat celou tuto reformu a posunout ji o kousek eh, dopředu. A byl jsem také velmi příjemně měl jsem velmi příjemný pocit z vašeho projevu, protože jste například Eh, říkal, že je potřeba eh, odbourat byrokracii pro zemědělce, postarat se o snížení eh, celé té zátěže. A my na tom s vámi budeme rádi spolupracovat, protože si myslíme, že potřebujeme mít jednoduchou politiku. Chci ještě zdůraznit to, že chceme, aby naše zemědělství bylo Eh, konkurenceschopné, aby eh, zajistilo zásobování milionů lidí, aby například přispělo k eh, vyrábění energií. A také jsem rád slyšel to, že jste říkal, že i na veřejnosti musíme zastávat jasné postoje a jasně říkat, že naše zemědělství je už na velmi dobré úrovni, je velmi udržitelné v porovnání s jinými částmi světa, ale samozřejmě jsou tady určité deficity, kde budeme muset jednat nápravu. A já bych chtěl jménem naší politické skupiny, tedy EPP, společně s našimi polskými kolegy, říci, že vás budeme eh, velmi podporovat během předsednictví. Děkuji, Alberte. James Nicholson a potom paní Ayuso. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu hovořit stručně, projdu několik témat a pak se ještě dotknu jednoho. Pak se ještě k se vrátím na konci. Já bych rád řekl, že nyní zažíváme velice zajímavou dobu. E, byl představen návrh finančních výhledů. Když já jsem se stal poslancem tohoto parlamentu, SZP představovalo více jak 55 rozpočtu. Dnes představuje 39, něco procent celkového rozpočtu. Jak, jaká se domníváte bude situace v roce 2020? A domníváte se, že tento pokles bude eh, pokračovat stejně jako v posledních 20 letech? A myslíte, že se nám podaří zaručit, eh, zabezpečit dodávky potravin, pokud eh, pokud eh, se tato politika bude nadále ubírat tímto směrem. Já si myslím, že to je ta otázka, kterou si všichni klademe, protože pokud eh, ta tvrdá realita je taková, že pokud eh, nepodporujeme produkci potravin prostřednictvím zemědělců, pak budou muset spotřebitele zaplatit více v samobsluhách nebo kdekoliv si potraviny kupují. Že někdo to prostě bude muset zaplatit. Dále nesete eh, odpovědnost eh, za to, eh, že tady ta věc bude připravená k implementaci od 1. ledna, protože a sebe nebylo dobrým signálem, kdyby Evropa přijímala nejrůznější pravidla a pak se nestarala vůbec o to, jak podpořit jejich implementace a provádění. Dále by mě zajímala vaše pravidla na balíček, já jsem měla na starost balíček pro mléko. Do značné míry. Tedy mléčný balíček řeší, jak budou spolu, spolupracovat eh, producenti a zpracovatele. A podle mého nepokrývá ovšem jednu věc, eh, která je si tím Eh, tím eh, hlavním eh, problémem, na který se každý bojí poukázat, a to je, to, to je malý obchod. Komise se tedy k tomuto bude muset vrátit a nejdříve se k tomu může vrátit v roce 2017, protože to, protože to musí nejdříve běžet po dva roky a poté pro, bude rok probíhat vyhodnocení dosavadních zkušeností. Ale já se bojím, že pokud toto neošetříme správně a pokud eh, nenastavíme, řekněme, kontrolovanou expanzi mléčného sektoru, ale naopak dojde jaksi k explozi, kterou trh neustojí, tak jaká bude situace? Jak to eh, uřídíme? To je můj velký strach eh, z tohoto postupu. Vrátím se ke slavným slovům Marian Fischer-Bolové o soft landing v mléčném sektoru, o hladkém postavém upuštění od kvót, ale musím říct, že že zatím lidé eh, dost dobře nechápou, eh, jak přesně, jaká, jaká přesně byla ta představa, či zda se vůbec blížíme jemu naplnění. Já se eh, těším v spolupráci s vámi, s vaším předsednictvím, s radou, snah toto řešit. Bude to opravdu naléhavé. Podle mého názoru je velmi důležité, aby mléčný balíček, pokud máme přejít z kvot na kontrakty, tak to musí být ošetřeno korektně, správně a musí to být proveditelné pro zemědělce. Děkuji. Thanks, Jim. Ayu. Eh, děkuji. Eh, paní Ayuso, potom Olejničák. Děkuji, pane ministře, za to, že jste mezi nás přišel. Já vám přeji hodně štěstí, protože opravdu před vámi nestojí jednoduchý úkol. A chtěla bych navázat na to, co jste říkala paní Martinez. V nejlepším případě rozpočet na společnou zemědělskou politiku bude zachován a bude zmražený s rozpočtem, který byl naplánován pro menší počet zemí. To znamená, že vyhlídky zemědělců nejsou vůbec dobré. Prodávají čím dál méně a zemědělci mají čím dál větší nebo vyšší vstupy, rostou ceny pesticidů, a krmiv, a hnojiv. Pokud to srovnáme s konkurencí tak mají také větší náklady, protože my máme přísnější podmínky, pokud jde o životní podmínky zvířat, environmentální kritéria a tak dále. A také je zde otázka pěstování GMO. Máme v Evropě problém s potravinovým řetězcem. Koncentrace distribuce je tak obrovská, že cenový rozdíl mezi tím, co zaplatí spotřebitel a v supermarketu, a co dostane zemědělec je opravdu obrovský. Já nevím, jakým způsobem k tomu bude moci vaše předsednictví přistoupit. Hodně příspěvků zde zaznělo také na téma rozdílu, pokud jde o rozdělení prostředků nejen mezi členskými státy, ale také v rámci jednotlivých členských států. Jak chce k tomuto problému vaše předsednictví přistoupit? Vezmete v úvahu podmínky pro jednotlivé regiony, protože zde hrozí riziko, že zemědělství přestane být zcela rentabilní a už zde nebude ani minimální příjem pro zemědělce, který by jim umožnil důstojně žít. Nemyslíte si, že kromě té podpory, kterou poskytujeme vůči třetím zemím, bychom měli také dělat určitou podporu a propagaci, abychom konzumovali vlastní produkty. Já jsem si jistá, že třeba na severu je celá řada produktů, které my na jihu vůbec neznáme. Já si myslím, že takovýto způsob propagace by byl důležitý i v rámci tedy podpory spotřeby zemědělských produktů v Evropě. Také by se tím omezily emise uhlíku, protože by se nemuseli tyto produkty dovážet ze třetích zemí. Děkuji. Grazie, onorevole Juso. Děkuji, paní Ajuso. Pan Olejniček a potom George Lyon. Bardzo srdečně pana ministra. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vítám pana ministra mezi námi. Bohužel jsem tu nemohl být hned na začátku v době úvodního vystoupení pana ministra, protože jsem se účastnil zasedání jeho výboru s jinou polskou ministriní tam jsem prostě musel být. Chci poblahopřát polské vládě k tomu, co zahrnula do svého programu. Celá řada těchto témat pro nás je velmi významných a zajímavých. Seznam eh, priorit polského předsednictví se výrazně shoduje s našimi potřebami a zájmy. A domnívám se, že v době krize, v době obtížných vyjednávání o společné zemědělské politice je dobré, že se předsednictví ujalo Polsko a vy, pane ministře, protože váš postoj k zemědělským tématům je dobře známý a myslím, že řada poslanců našeho výboru jej oceňuje. Řekl bych, že tento postoj mohl schrnout takto. Je třeba vybojovat dostatek prostředků na společnou zemědělskou politiku a je třeba se postarat o to, aby tyto prostředky byly eh, distribuovány, alokovány, rozdělovány spravedlivě mezi členské státy, mezi zemědělce, mezi jednotlivá odvětví zemědělská. A chci zdůraznit, že jsem velmi rád, že během předsednictví budeme moci spolupracovat s nesmírně kvalitním týmem týmem vašich spolupracovníků, eh, kteří jsou velmi zkušení, vysoce kvalifikovaní. A toto vše říkám, abych jednoznačně zde řekl, že pokud máme využít toto potenciál, pak potřebujeme legislativní balíček, tak aby je mohlo co nejrychleji eh, nebo aby, aby je mohlo řešit eh, polské předsednictví. Všechny vaše priority totiž jsou Eh, se váží právě k tomuto legislativnímu balíčku. Všem pokud tento balíček nebude předložen včas, pak eh, vlastně eh, polské předsednictví nebude moci úspěšně vyústit. Potřebujeme tento balíček mít na stole, tak aby se k němu polské předsednictví mohlo vyjádřit. A zajímalo by mne, pane ministře, jaký je, v jaké fázi jsou jednání s komisí. Můžeme doufat, že ten balíček bude předložen skutečně v září nebo nejpozději v říjnu. Eh, dalším důležitým tématem samozřejmě je finanční rámec, víceletý finanční rámec. O tom jsme jednali již včera. Eh, pokud vím, vy tato věc se vrátá konzultace. Eh, jaká tedy je pozice, jaké je stanovisko členských států? Budete na straně členských států, které hájí návrh komise? Já vím, že vy byste si přál eh, více prostředků na zemědělskou politiku a to zcela správně, ale eh, jaký je pohled jiných ministrů zemědělství v EU? Další otázka, která zde byla nastolována, když eh, je to ten balíček pro jakost potravin, jak to vypadá z časového hlediska, jaký je časový rámec, jaký bude rozsah celé věci. Myslím, že by komise měla co nejrychleji vystoupit s určitými opatřeními eh, v oblasti propagace. S tím v Polsku máme eh, dobré zkušenosti s propagací našich výrobků a jejich eh, prodejem nejen v EU, ale všude po světě. Byli bychom rádi, kdyby opět EU e mohla využít těchto polských zkušeností. A ještě poslední téma, které často bývá velmi sporné, je to opravdu eh, bolestivý bod, eh, bolestivé téma. Jde mi samozřejmě o vztahy s Ruskou federací. Rád bych apeloval na všechny europoslance, abychom v této věci prokazovali naprosto solidaritu, protože zatímco některé členské státy mohou vyvážet čerstvou zeleninu a ovoce Ruské federace, jiné nikoli. Takže by mě zajímalo od pana ministra, jaký je eh, stav jednání s Ruskem, a na závěr bych rád ještě jednou zdůraznil, že se zdá, že pane ministře se budete výrazně zasazovat o zemědělskou politiku. V podstatě podle našich představ za to vám předem děkujeme, přejeme hodně úspěchu. Děkuji a jako poslední dostane slovo George Lyon. George, máš slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vítejte opět mezi námi. Mám na vás dva velmi stručné dotazy. Jenom nezajímalo, zda byste nám mohl sdělit, jaká je vaše reakce na návrh rozpočtu komise eh, s tou novou strukturou, kde eh, cirka 50 miliard liber na zemědělství je převedeno z okruhu 2 tak ten vypadá návrh víceletého finančního rámce, návrh komise. E, myslím, že existuje velké obavy, zda vůbec tyto prostředky budou kdy využity na zemědělství, zda je zemědělci uvidí. Zajímalo by mne tedy, jaká je e, vaše reakce na tento takzvaný subpillar, tedy dílčí pilíř, e, který nyní zaváděn návrhem rozpočtu od komise, protože Včera, když jsme se snažili dotazovat pana komisaře na tuto věc, neposkytl jasnou odpověď, eh, co by se stalo s těmi prostředky, pokud by nebyly vynaloženy v tom daném finančním roce, zda by eh, automaticky vlastně zmizely z tohoto okruhu jinam. Dále bych se ještě rád dotkl legislativního návrhu komise. Eh, jde o rozhodnutí členských států případem zákazu pěstování GMO. Dosti překvapivě eh, parlament svoji většinou podpořil tento návrh na štrasburském zasedání. Mě by zajímalo, jak hodláte postupovat v této věci, zda bude vaší prioritou pokusit se tuto věc eh, posunout dále v radě. George. Děkuji, Georgi. Drahý pane předsedo, drahý Marku, Toto byly příspěvky našich poslanců. Vidíte, je zde celá řada názorů, ale také ambice tohoto výboru jsou opravdu četné, takže doufáme a přejeme si, že v průběhu těchto šesti měsíců vašeho předsednictví se nám podaří dosáhnout skutečně důležitých eh, výsledků. Marku, máš slovo na závěr. Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie, Pane předsedo, vážení poslanci, Chtěl bych říci, že jsem si s velkým zájem vyslechl vaše připomínky. Já jsem z rodiny, která po několik generací podniká v zemědělství dlouhou dobu také. Jsem poslancem Polského parlamentu a věřím tomu, že se nám podaří pohnout s reformou společné zemědělské politiky. Přesně si musíme najít čas na diskusy o této reformě. Musíme se bavit o tom, jak chránit naše pacienty. Ale dnes mi dovolte, abych tady hovořil jménem předsednictví. je pro mě tedy trochu obtížné vyjádřit svůj osobní názor na určité věci. Nicméně někteří z vás eh, mě požádali o můj vlastní názor, tak se pokusím eh, na vaše otázky odpovědět. Nicméně hlavní můj úkol je nalézt společnou půdu pro kompromis eh, v rámci rady. A rozhodně mi nemějte za zlé, pokud využiji vašeho postoje tak, abych prosadil určitá rozhodnutí v radě, protože je důležité, aby to bylo v zájmu evropských zemědělství, ale také evropských spotřebitelů. To bych rád zdůraznil. Eh, zemědělci nevyrábějí eh, své výrobky pro své vlastní potěšení, ale vyrábějí to pro spotřebitele, ti jsou stejně důležití. A to je vlastně náš konečný cíl, poskytovat našim spotřebitelům kvalitní eh, zemědělské výrobky. Dovolte mi tedy, tedy, abych odpověděl na ten dlouhý seznam otázek, které jste mi položili. A jak už říkal pan předseda, předtím, než mi dal slovo, zahajujeme teď diskuzi o reformě SZP, a sice v kontextu, který eh, nám určuje nebo definuje ten návrh víceletého finančního rámce. A podle mě jsme trochu pozadu v zemědělství o eh, těchto rozpočtových, eh, v diskusi o rozpočtových otázkách. Víme, že v roce 2009 došlo k revizi společné zemědělské politiky, už to byla dobrá příležitost aktivně se snažit eh, zúročit eh, tu veřejnou diskusi o tom, co vlastně chceme eh, změnit v SZP. Čekali jsme na rozpočtový rámec ty dva roky a já mám trochu obavy, že teď budeme trochu rukojmými toho rozpočtového rámce. Nicméně budeme muset nalézt kompromis i uvnitř tohoto rozpočtového rámce. Podle mě jde o to, jak naplnit hlavní eh, cíl reformy, což je zjednodušení společné zemědělské politiky Kromě prvního a druhého pilíře se objevuje taková beztvará nová eh, věc, která, kterou bude mít na starosti DG Agri, ale současně mm, úplně nesouvisí s prací DG Agri. Půjde o to, jak eh, budou rozděleny miliardy prostředků, které mají jít na zemědělství. A někteří z vás, George Lyon například, už se zmiňovali o tom, jestli vůbec ty peníze, které jsou takto eh, mimo rozhodovací pravomoci DG Agri vůbec eh, nakonec na zemědělství půjdou. Takže je potřeba se ptát, jestli ten rozpočtový na, na, návrh je dobrý pro zemědělství. Pan Papastamkos měl otázku týkající se rozpočtu a vnější politiky, tedy jednání v Doha, jednání s Merkosurem a tak dále. Myslím, že bychom si měli uvědomit, že v současnosti je zemědělství v rámci obchodní politiky eh, rukojmím eh, těch diskuzí, které probíhají o nemzemědělské produkci a o službách na půdě Světové obchodní organizace. Myslím, že nelze odstranit eh, zemědělství z diskuzí o těch jiných otázkách, ale neměli bychom zemědělství obětovat na oltáři ve prospěch těch jiných eh, otázek. Samozřejmě, že tady jde také o bezpečnost potravin, o kvalitu potravin, o standardy, které musí eh, naplňovat eh, zemědělci. A jde o liberalizaci a postupné otevírání trhu pro zemědělskou produkci a dodržování těch pravidel tam, kde se v současnosti nedrží. Víme, že eh, kolikrát to může pocházet ze zemí, kde zemědělství škodí eh, přírodnímu nebo eh, životnímu prostředí a kde nejsou dodržovány různé další podmínky. A proto možná potřebujeme hlubší diskusy o těchto otázkách, pokud budeme vyžadovat takto vysoké standardy od našich zemědělců, aby je uplatňovali v těch eh, podmínkách, ve kterých oni podnikají. A možná, že bychom podobné požadavky měli klást i na zemědělce ve třetích zemích, aby tak naši zemědělci byli ve stejném postavení a mohli konkurovat eh, zemědělcům ze třetích zemí. A teď k rozpočtové strategii. Diskuze je teprve začíná. Nic eh, nebylo definitivně rozhodnuto. A teď bude záležet na nás, jestli se nám podaří přesvědčit politiky, ekonomy a daňové poplatníky, že společná zemědělská politika stojí za ten svůj rozpočet eh, a za uchování eh, té současné výše prostředků a jestli jsou ty prostředky racionálně využívány. Pokud se mě zeptáte přímo na přímé platby a několik takových otázek tady padlo, tak vám hned povím eh, otázkou. Situace, kdy lotyští farmáři dostávají podporu 95 euro na hektar, zatímco francouzští farmáři eh, dostávají 350 euro na hektar a někteří dokonce až 500, tak se je potřeba ptát, jestli to je spravedlivá politika. Oddělení eh, plateb od produkce a podpora neziskové produkce, která potom jde víceméně na krmivo, eh, jde proti logice hospodářské soutěže. Potřeba, aby hospodářská soutěž fungovala za rovných podmínek pro všechny, aby eh, například produkce určité eh, určitých plodin nebyla třikrát dražší eh, někde než eh, v Lotyšsku. já si myslím, že současná verze SZP nebyla nadměrně obětí eh, byrokratické, byrokratických pravidel. Myslím, že ty rozdíly mezi platbami nejsou jenom mezi členskými státy, ale i uvnitř členských států. To je pravda. Já už jsem několikrát veřejně řekl, že v podstatě nemáme společnou zemědělskou politiku, protože společná eh, je pouze ve svém názvu. Myslím, že máme celou řadu zemědělských politik. Ta podmínky se tak od sebe liší region od regionu, že už eh, je ani není možné srovnávat. Já si myslím, že zemědělství mohlo být jedním ze zdrojů hospodářského růstu v Evropě, ale to pouze za podmínky, že budeme analyzovat eh, cíle evropského zemědělství ve střednědobém, krátkodobém, ale i dlouhodobém výhledu do roku 2050. Myslím, že v minulosti bylo hlavním cílem SZP zvýšit produkci a zajistit, aby Evropa byla soběstačná eh, v oblasti zásobování potravinami, ale Později začala SZP spíše řešit to, co dělat s nadprodukcí a snažila se narovnat tržní vztahy eh, v souvislosti s tím. Teď ale zase se pohybujeme v úplně jiné situaci. Všichni nám říkají, že v roce 2050 budeme muset eh, mít eh, potravinou produkci vyšší 80 až 100 A co to znamená? Ta produkce bude muset někde eh, vzniknout. Kde to bude? Bude to znamenat vykácení lesů, nebo se to zvýšení produkce provede zlepšením výrobních metod v těch oblastech, kde již se potraviny vyrábějí? takže budeme si muset vyhodnotit potenciál pro zvýšení mělské produkce v Evropě. Mnoha z vašich připomínek jste odkazovali na ty eh, nevýhodněné regiony, kde podmínky pro mělské podnikání jsou eh, horší, proto existuje podpora v rámci druhého pilíře. Já už jsem říkal, že podmínky pro udržitelné a vyvážené zemědělství v těchto obtížných podmínkách. se odvíjí toho, že zemědělci za to znevýhodnění pobírají určitou pomoc. A proto je to vhodnější v rámci prvního pilíře, tedy u těch přímých plateb. Když se zeptáte jak je můj názor na ty přímé platby, tak bych vám mohl říci, že v tom sdělení komise z loňského listopadu se objevila myšlenka různých překrývajících se plateb. Ale já jsem vždycky argumentoval tím, že hlavním kritériem musí být rozloha A potom je potřeba nějakým způsobem postihnout eh, znevýhodnění, to dále potřeba zjednodušit eh, systém plateb a z, zohlednit eh, také nějakou ekologickou nebo přírodní hodnotu, kterou je potřeba zachovat pro budoucí generace. Jde o to, že zemědělci musí splňovat určité podmínky a to pro ně znamená vyšší náklady v produkci. A proto je potřeba se podívat na přílohy 1, 2 a 3, které obsahují různá další kritéria pro přímé platby. To největší peníze. Więc každý z nás broní těch největších. Vedou se o tom dlouhé diskuse. Tady právě totiž eh, nejvíce těch prostředků. Já to vidím tak, že v rámci prvního pilíře a na základě tohoto režimu, který jsem právě nastínil, bychom měli platit eh, zemědělcům na plnění nadprůměrně příjemných norem eh, v oblasti například eh, kvality potravin, dobrých životních podmínek zvířat a tak dále. To vše lze propočítat pro každý region a dokonce pro každý zemědělský podnik. Je třeba tedy vyčlenit více zdrojů na, také na výzkum, inovace, investice, konkurenceschopnost a nové výzvy, jako jsou obnovitelné zdroje energií, klimatické změny, ochrana životního prostředí. A tyto úkoly, jakožto dobrovolné, by měly být prováděny v rámci druhého pilíře. Protože pokud dnes eh, v určitém eh, členském eh, státu vyplácíme 95 prostředků v prvním pilíři Zdá se, že může se zdá, že zemědělci mají zájem o konkurenceschopnost a inovace, ale ono to tak není. Pan Des hovořil o úspěchu polských vesnic, polská venkova, polských zemědělců, ale jedním z faktorů tohoto úspěchu je to, že díky panu europoslanci Kalinovskému, který byl tehdy vyjednavačem, jsme přijali systém, kde polovina prostředků je převáděna na aktivní zemědělce. Aktivní nikoli v tom smyslu, že produkují pouze pro trh. Pro mne je aktivní zemědělec ten, kdo má svoji představu, jak dále rozvíjet eh, svůj podnik, eh, jak inovovat. A v našem programu rozvoje venkova tedy eh, máme obsaženou pobídku pro zemědělce. Eh, již zavedený zemědělec může dostat až 40% eh, procentní dotace, eh, začínající zemědělec až 50% dotazy, dotace pardon, na modernizaci své výroby. A proto právě v tak krátké době došlo k proměně polského zemědělství. Myslím si, že tato krátká, ale úspěšná polská zkušenost to skutečně může posloužit jako vzor celé EU. Pokud se mne tážete na spravedlivé rozdělení prostředků, pak eh, se domnívám, eh, a byla to lotyšská europoslankyně, která to upozornila, těch, eh, to rozpětí 80% až 120%, někdo zase říká 90% a žádný strop. Ne, ne, musíme vycházet z nových objektivních kritérií. A možná se nám podaří to tentokrát stoprocentně zvládnout během tohoto reformního kola. Ale já jsem přesvědčen o tom, že něco podobného prostě bude muset být projednáno a zavedeno pro celou Evropu dříve či později. Řada z vás eh, také se dotazovala na eh, drobné zemědělské podniky. Dnes ministerstva řady států Polska, Itálie, Řecka hm, provádějí velmi složité správní prověřování ověřování, přitom ty vyplácené částky nejsou velké, ale ta kontrola je velmi nákladná. Možná tedy bychom měli začít pomýšlet na paušální platby s tím, že by se omezily tyto tak nákladné kontroly, ale zároveň by byly nabídnuty možnosti rozvoje tým podnikům v rámci druhého pilíře. To znamená, Eh, tak, abychom nedopustili odliv zemědělců z venkova, aby se nemuseli usilovat ve slamech v okolí měst. Je dobré tedy zachovat zemědělskou činnost v dané oblasti, pokud se někdo rozhodne pro nějakou činnost, která není úzce zemědělskou činností, měl by být také možnost eh, to dělat, stejně tak jako ostatní by měli mít možnost pokračovat ve své zemědělské činnosti. Tady třeba poskytnout prostředky na inovativní myšlenky a na uh, a na posilování kapacit na venkově. Řada z vás se dotkla také témata, tématu pardon, dobrých životních podmínek zvířat. To je velmi důležité. Od chvíle, kdy se člověk začal chovat zvířata jako zdroj potravy, jsou tedy zvířata chována v zajetí, v nepřirozených podmínkách. Řada z vás zmiňovala klecový chov drubeže. Což je samozřejmě eh, poměrně pohodlný výrobní postup pro zemědělce, ale musíme také dodržovat práva zvířat a dobré životní podmínky. Ovšem je třeba dát zemědělcům dostatečný čas na zavedení nových předpisů. Pokud je o ten eh, klecový chov, vzhledem k tomu, že tady došlo nebo existuje pokřivení hospodářské soutěže na vnitřním trhu, já to tak skutečně eh, definuji. Je to pokřivená hospodářská soutěž kvůli některým z těchto opatření. Ale systém eh, přímých plateb do značné míry a to ještě více, totiž než samotná legislativa týkající se klecového chovu, způsobuje to pokřivení protože pokud s takovým odhodláním se pouštíme do boje za, eh, za drubež chovanou v klecích, pak bychom stejně energicky eh, se měli brát eh, za to, aby, byly odstr- aby byla odstraněna pokřivení hospodářské soutěže způsobovaná přímými platbami. Pokud o toto budete usilovat, budu rozhodně stát při vás. Dále téma geneticky modifikovaných organismů Pokud v Evropě existují obavy o lidské zdraví, o hrozby a rizika pro životní prostředí, pro biologickou rozmanitost, pojící se SGMO a pokud si přejeme dát možnost členským státům rozhodnout se v tomto směru, pak bychom eh, měli postupovat konsistentně a stejně přistupovat i k dovozům geneticky modifikovaných krmiv. A Stejný postup bychom měli uplatňovat u zemědělské produkce z jiných regionů světa, eh, produkce, eh, při jejíž výrobě bylo používáno geneticky modifikované krmivo. Pokud budeme konsistentní tedy v rámci celého potravinového řetězce, pak na to mohou přistoupit. Ale pokud eh, budeme upozorňovat na strašáka geneticky modifikovaných organismů v Evropě, ale budeme opomíjet eh, dovážená geneticky modifikovaná krmiva, pak eh, bude skutečně eh, na zvážení, zda, zda nám leží na srdci zájem spotřebitele, zdraví spotřebitele, nebo zda prostě se chováme pouze naprosto nekonsistentně. Pane předsedo, už mi dochází čas pomalu. Dále balíček eh, kvality potravin. Musíme mít na paměti, že spotřebitelé očekávají úplný přístup k informacím a výrobci potom nesou odpovědnost za to, aby produkovali potraviny v co možná nejvyšší kvalitě potraviny, které nepředstavují žádné bezpečnostní riziko, to je riziko pro zdraví. Ovšem, toto vše stojí peníze. A v tomto ohledu sdílím slova a znepokojení některých z vás, a totiž měli bychom čekat s touto věcí do roku 2017. Nejsem si však jist, že veřejné mínění spotřebitelé nám dají tento čas. Takže předpokládám, že ten plán eh, jak si již existuje, že bude možné za polské předsednictví vyjednat kompromis ohledně balíčku pro kvalitu potravin. A pak bude třeba samozřejmě nastavit časový rámec pro implementaci. Ovšem náklady eh, tohoto balíčku budou, eh, ponesou obě strany, jak zemědělci, tak spotřebitele. Hodně jste zmiňovali potravinový řetězec, jaká je pozice Eh, výrobce, zemědělce v tomto řetězci oproti zpracovatelům či malobchodníkům. Eh, komise se tomu věnuje řadu let, vznikla skupina na vysoké úrovni, nyní výbor na vysoké úrovni eh, pro řetězec distribuce potravin. Já vám mohu říci, že jsem obě ty zprávy četl a ani jedna mi úplně nevyhovuje. Hledají se zde určitá řešení, která by posílila pozici výrobce, která by posílila pozici zpracovatele, ale já mám skutečně dojem, že politici se bojí skutečně řešit téma malobchodu a je zde určitá, určitá deformace, prostě eh, panuje strach z tohoto tématu. A já doufám, že i naše dnešní diskuse nám dá společně odvahu zamýšlet se nad tím, jak bychom mohli řešit dominantní pozici malobchodníků vůči zpracovatelům a výrobcům. A tím se dostávám k sektoru mléka a k reformě. Po revizi a po krizi v mléčném sektoru v roce 2009 jsme se zavázali zanalizovat trh s mlékem a mešnými produkty v EU v letech 2010 a 2012. A pokud se nemilím, Evropský parlament předložil či předkládá pozměňovací návrh, který se týká potřeby provést analýzu mléčného eh, trhu v EU v roce 2012. Ovšem já bych rád zdůraznil, že náhrada kvot kontrakty smlouvami, eh, kde ty smluvní podmínky nejsou ještě plně známy, tak to je věc, o které mám velké pochybnosti. Eh, zastupuji zemi, která má velkou mléčnou kvotu a velký potenciál pro rozvoj tohoto odvětví, tohoto trhu, a proto bych měl stát v popředí těch, kdo volají po úplné liberalizaci mléčného, mléčných trhů. Já jsem přesvědčen o tom, že kdyby k tomu došlo, tak eh, produkce mých polských zemědělců by se by výrazně vzrostla rychle. Ale zároveň, zároveň mě těší, že pozice eh, zemědělců jinde v EU eh, by mohla vypadat tak, že bychom rychle opět upadli do pasti nadměrné produkce. Takže můj pohled na věc je takový, že Eh, nemáme dostatek času, nebo neměli jsme ještě dostatek času od krize v roce 2009, eh, proto uvědomit si, eh, jaká je situace. Pokud v roce 2012 nedojde k žádným perturbacím na trhu, budeme moci zavést ten plán a pokud ne, budeme muset vypracovat nějaký jiný, jiný návrh. Právě jsme hovořili o tom, že že eh, malý obchod a zpracovatel mají návrh na výrobci. Pokud eh, bychom to nakonec řešili těmi eh, vertikálními zpracovatelskými smlouvami, pak by se mohlo stát, že během několika let by vznikly tři, čtyři oligopoly, které by, měly, které by ovládaly celou síť. A otázka zní, zda pozice zemědělce v takovém systému by se zlepšila či zhoršila. Takže kam a jíte. Je zde ten návrh 3,5%, 3,5% limitu eh, na celém trhu EU, vztahuje tedy k celému trhu EU, to je zajímavý návrh, ale abychom to politicky, za to tedy můžeme politicky prosadit a legislativně za to proveditelné, o tom pochybuji. Eh, můžete říct, paní poslankyně, německým zemědělcům, že já, že já nejsem eh, proto, abychom, že já nejsem proti tomu, abychom zmrazili uh, situace na mléčném trhu, ale jsem realista, vidím určité hrozby na trhu a to také, pardon, hrozby na, na obzoru a to také musím vzít v potaz. Hey, pan posel. A ještě pan poslanec Olejničák nanesl otázku té naší evropské solidarity v obchodních vztazích. To se týká i Světové obchodní organizace, i Mercosuru, ale Týká se to také vztahu s Ruskem. My známe Rusko, protože je to nás blízký soused, a nejen to. A v těch jednáních můžeme a chceme pomoci Evropě. Rusko je partnerem, se kterým se nekomunikuje jen prostřednictvím výměny dopisů, deklarací a dokumentů. Rusko a ruští politici mají rádi přímý kontakt. A to je velmi dobře. Velmi dobře toho využili Belgičané i Nizozemci v průběhu té bakteriální krize. Ukázalo se, že to oni byli iniciátoři dohody mezi Unii a Ruskem. A toto, tato dohoda byla tedy potom eh, podepsána s Ruskem. Ale potřebujeme dále také rozhovory. Jak eh, s komisaři, tak i s odpovídajícími zeměmi. Proč? Protože si neuvědomujeme, jak eh, různé inspekční systémy máme v jednotlivých státech. Jak různorodým způsobem tyto systémy fungují. A nedivím se, že každý dovozce evropských produktů by chtěl vědět, z jakého regionu a v jakém inspekčním režimu je ta která potravina vyrobena. A samozřejmě dovozce v tomto případě má právo se zeptat na další informace a získat více informací na toto téma. Ale kde bychom dohody a dokumenty jako Evropská unie a Rusko sepsali důkladněji, tak určitě by ten postup Ruska a členských států nebyl tak problematický. Proto si myslím, že bychom měli věnovat více pozornosti a více času setkávání se s ruskými politiky. Tím bychom si uvědomili, že ten ruský trh je pro nás opravdu velmi důležitý. Takže, vážené dámy a pánové, možná jsem sice na některé otázky neodpověděl, ale chci zdůraznit, že jsem velmi potěšen touto dnešní diskuzí. A ještě mi tady pan Babuchovský eh, říká, že je tady otázka těch stropů. Já bych nechtěla zacházet do detailu reformy společné zemědělské politiky, ale chci upozornit na tři prvky této reformy a prosím vás, abyste se nad tím znovu zamysleli. Říkali jsme si, že další reformy zjednoduší společnou zemědělskou politiku. Jak už jsem se zmínil o rozpočtovém rámci. Rozpočtový rámec eh, o žádném zjednodušení nesvědčí. Když se podíváme na návrh řešení z listopadu, který předložila komise, tak i tam vidíme, že tam není příliš mnoho nástrojů k zjednodušení společné zemědělské politiky. Je tam tedy otázka o zelenění. To je znovu otázka toho, že členské státy musí plnit normy, které jsme si stanovili. My jsme si stanovili cross-compliance v rámci ochrany životního prostředí. A je nutno zkontrolovat, zda to všichni plníme. Je třeba zkontrolovat, zda jsme všichni ve svých zemích eh, zavedli směrnici o životním prostředí. Je nutno zkontrolovat, eh, zda zásady správných zemědělských postupů jsou také uplatňovány ve všech členských státech, protože kdybychom uplatňovali tyto tři prvky, kdybychom je skutečně zrealizovali, tak by společná zemědělská politika už nyní byla zelená. A další prvky ozelenění by mohly být realizovány v druhém pilíři v rámci dobrovolných kroků. Druhá otázka je otázka toho stropu a degresivnosti, degresivity. Kdybychom méně prostředků směřovali na přímé platby, to znamená de facto na platby za produkci, a spíše bychom směřovali tyto prostředky na rozvoj a inovace, tak by problém těch stropů nebyl tak žhavý a nebyl by tolik do očí. A třetí záležitost, kterou chci zdůraznit, návrh aktivního rolníka v oblasti této reformy, to chci velmi zdůraznit, aktivní zemědělec je zemědělec, kterému jde o rozvoj jeho hospodářství, o vytváření konkurenceschopného zemědělství, které bude schopno čelit eh, zemědělství ostatních regionů. Zemědělec, který produkuje na trh, eh, je správným zemědělcem a za tento postup by měl dostat finanční kompenzaci. Děkuji. Děkuji, pane ministře Savický. Děkuji za to, s jakou vášní si odpověděl na všechny otázky a vyjasnil nám, jaký je postoj polského předsednictví, jaké jsou závazky, program a především náhled polského předsednictví. Teď si uděláme minutku přestávku, abychom se rozloučili s panem ministrem a hned budeme potom pokračovat v hlaso- s hlasováním. Gracias. Gracias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 No, adesso. Bene, allora Můžeme tedy zahájit hlasování. Přeskočíme bod 9 na pořadu jednání. Odložíme ho. Odložíme hlasování o společné organizaci zemědělských trhů a zvláštním ustanovení pro některé zemědělské produkty. Odkládáme toto hlasování proto, že by bylo vhodné, abychom se společně ještě zamysleli nad tím, jakým způsobem můžeme zlepšit strategii parlamentu a komise, pokud jde o jednání eh, s radou a pokud jde o přizpůsobení těchto organizací Lisabonské smlouvě. Odložíme tedy bod 9 a rovnou přistoupíme k bodu 10. Zelená kniha. Učiňme z problému výhody na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v Evropské unii. Spravodajem je Giovanni Lavia, kterému dám slovo, pokud chce ještě něco říct ještě před hlasováním. Říká, že ne, nechce říct nic, takže budeme hlasovat. Doufám, že máte všichni hlasovací karty a pokud ano, tak vás prosím, abyste hlasovali elektronicky. Jste všichni připraveni? Začínáme tedy kompromisem 1. Zahajuji hlasování o kompromisu 1. Končím hlasování o kompromisu 1. Přijato. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 4. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Pozor! Na počet hlasujících vidíme, že za EPP hlasuje jeden poslanec navíc. Pozor! Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 6. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 6. Končím hlasování. A je to přijato. Ne, zamítnuto. Ne, přijato. Takže pozměňovací návrh 6 je přijat. Musím ale hlasovat ještě o pětce, kterou jsem přeskočil, takže zahajuji hlasování o čísle 5, Dančila, zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 5. Hlasovali všichni, končím hlasování o pětce a je to přijato. A nyní pozměňovací návrh 7, Nikulesku, zahajuji hlasování o sedmičce. Končím hlasování o sedmičce. Přijato. 8. Hlasujeme o osmičce. Zahajuji hlasování o osmičce. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 9. Paxas zahajuje hlasování o návrhu 9. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Ještě pořád máme o jeden hlas navíc za EPP. Pozor na ten hlas navíc. Pokračujeme v hlasování. Hlasujeme o čísle 10. Pozměňovací návrh 10. Návrh 10. Pořád máme o jednoho lidovce navíc. Končíme hlasování o desítce. Je to přijato. Pozor. Zkontrolujeme si to hlasování. A nyní zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Teď je to v pořádku. Hlasování o 12. Zahajuji hlasování. 12. Končím hlasování. Je to přijato. Pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování o pozměňovacím návrhu 13 a je to zamítnuto. Hlasujeme o 14. 14. Zahajuji hlasování o 14. Končím hlasování o 14. A je to přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování o kompromisu 2. Končím hlasování o kompromisu 2. A je to přijato. Pozměňovací návrh 18. Zahajuji hlasování o 18. Nekulesku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Řekl bych, že je to přijato. Teď 19. Zahajuji hlasování o 19. Končím. Je to přijato. Teď zahajuji hlasování o kompromisu 3. Zahajuji hlasování o kompromisu 3. Hlasovali všichni, končím hlasování, je to přijato. A teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 23. Zahajuji hlasování o 23. 23. Jo, vy ne? Končím hlasování o 23. Řekl bych, že je to za, zamítnuto. 24 Nikulesku, hlasujeme. 24, končím hlasování o návrhu 24 a je to přijato. Hlasujeme o 25. 25. Paulsen a další, končím hlasování o 25. A je to zamítnuto. 26. Eh, zahajuji hlasování o 26. to bude stejná většina. Končím hlasování o 26. Je to stejné. Ne. Je to zamítnuto v každém případě. Nyní hlasujeme o 27. Zahajuji hlasování o 27. Končím hlasování o 27. A je to zamítnuto. A nyní 28 Dorfman. Zahuji hlasování o 28. Končím hlasování o 28. Je to přijato. 29. Nikolasku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování o 29, je to přijato. A konečně 30. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 30. Hlasovali všichni. Zamítnuto? Ano. A nyní hlasujeme o takto pozměněném stanovisku. Končím hlasování o stanovisku. Je to přijato. Blahopřeji zpravodaji a můžeme pokračovat. Skvěle, Giovanni. A nyní přistoupíme k bodu 11. Na pořadu jednání máme před sebou ještě jedno hlasování. Dohoda EU Maroko o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské a rybolovné produkty. Jedná se o přijetí návrhu stanoviska Lorenza Fontány. Milí kolegové, jak víte, v této zprávě musíme vyjádřit stanovisko pro výbor INTA. Byly předloženy dva pozměňovací návrhy od poslanců, kteří nesouhlasí s tímto stanoviskem a o těch budeme hlasovat jako první. Budou-li zamítnuty, budeme hlasovat o návrhu stanoviska navrhovatele. Pokud to bude zamítnuto, tak zemědělský výbor nepředá výboru INTA žádné stanovisko. Pokud se Lorenzo nechce vzít slovo a jsme připraveni, můžeme rychle přistoupit k hlasování. Hlasujeme o prvním z těchto pozměňovacích návrhů. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Řekl bych, že je to zamítnuto. A nyní přistoupíme k hlasování o stanovisku navrhovatele. Hlasujeme tedy o zprávě Fontána. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Řekl bych, že to tedy přijato, výborně. Dohoda EU Maroko je tímto vyřešena. Myslím si, že můžeme tedy poslat své stanovisko výboru INTA. Výborně. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu, velmi zajímavému, důležitému bodu na pořadu jednání, a sice bodu 12 jak bránit plítvání jídlem. Strategie pro účelnější potravinový řetězec v Evropské unii. Spravodajem je Salvatore Caronna, Účelnější potravinový řetězec to je velmi důležitý aspekt, který nebyl dosud adekvátně řešen. Jak víte, jedna třetina potravin, které jsou určeny pro výživu osob eh, jsou především v průmyslových zemích eh, nevyužity. To znamená obrovské plítvání zdroji, vytváří to obrovské emise skleníkových plynů a proto je velmi důležité vyslechnout si tento návrh eh, stanoviska. Kromě toho vám chci také říci, že jsme dokončili jednání s výborem pro životní prostředí, takže tato zpráva bude výlučně zprávou našeho výboru nebudou zde články 50 tedy, nebude zde tedy článek 50. Slovo má tedy pan Karona, aby mohl představit tuto zprávu. Salvatore, máš slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo, velmi stručně, protože kolegové už dostali text zprávy. Tato zpráva z vlastní iniciativy vzniká především z potřeby upozornit na všech úrovních na otázku plítvání potravinami, která byla bohužel dlouho zanedbávána a která s časem narostla do opravdu neuvěřitelných rozměrů. Plítvání jídlem je různým způsobem odhadováno, pokud jde o jeho objem. A ta úroveň je opravdu tak vysoká, že můžeme říci, že zde nečelíme pouze problému etického či morálního charakteru, ale je to skutečně ekonomický problém, který má velký dopad na životní prostředí. Údaje jsou znepokojivé. Podle studie, které, kterou zadala FAO, jedna třetina všech potravin, které jsou vyrobeny na světě, jsou určeny pro výživu člověka, nejsou využity. Hovoří se o miliardě 300 eh, milionech eh, tun potravin v Americe a v Evropě je promrháno každý rok 105 eh, kg na hlavu. Můžeme říci, že hodnota tohoto jídla, kterým se plítvá, dosahuje asi polovinu hodnoty všech vyprodukovaných obilovin. Asi 50 tohoto plítvání je zaznamenáno ve Spojených státech a v průmyslových zemích. Kdybychom pokračovali tímto způsobem, tak bychom potřebovali tři planety, abychom byli schopni vyprodukovat eh, odpovídající objem potravin. Čelíme zde tedy světovému problému, který se dotýká všech článků potravinového řetězce. Začíná už na poli a končí u spotřebitele. Je to jev, který zasahuje nejprůmyslovější země, ale má určitý dopad tak také na rozvojové země. Pokud pro ty průmyslové země to hlavní plítvání nastává v posledních fázích potravinového řetězce, to znamená v oblasti distribuce a spotřeby u rozvojových zemí. K tomu plítvání dochází v době, kdy se sklízí a produkují zpracovávají tyto potraviny, právě protože jim chybí pokrokové technologie, efektivní transportní systémy, možnosti bezpečného skladování a tak dále. Z těchto údajů vidíme, že všechno, co má nějakou cenu, nějaké náklady, má dopad nejen tedy ekonomicky, ale dopad na životní prostředí. Asi 90 milionů tun těch potravin, které jsou, kterými se plítvá v Evropě každý rok, vyprodukuje přes 100 eh, milionů tun CO2. Plítvání potravin a boj proti tomuto plítvání se musí tedy stát prioritou pro Evropu. Proto je důležité, aby komise, rada a členské státy přijali strategii a konkrétní opatření, aby bylo možno tento trend potlačit. Stanoví se velmi tedy ambiciozní cíl, ale proveditelný cíl, aby do roku 2025 eh, byl tento jev podstatně omezen. Zodpovědnost bude kladena na všechny aktéry celého řetězce, od eh, pole až na stůl spotřebitele. Proto navrhujeme také kampaň, osvětovou kampaň, do které se zapojí především školy, univerzity, ale také velké organizace zemědělců, průmyslový svět a cílem této kampaně bude informovat o příčinách a dopadech plítvání potravinami. Podpořit civilní a vědeckou kulturu, která bude zaměřena na střídnější a udržitelnější způsob spotřeby. V různých členských státech jsou zkušenosti, které podporují různí dobrovolníci a združení bojující proti plítvání potravinami. To všechno vytvořilo systém, ve kterém kromě toho, že se snížilo to plítvání, tak eh, se navíc ještě získaly potraviny, které potom mohly být věnovány těm nejpotřebnějším. Proto bychom chtěli požádat komisi a radu, aby přijali legislativní strategii, která bude schopna rozhodně tyto otázky začít řešit. Především vycházíme z toho, že neexistuje společná definice plítvání potravinami. Bylo by tedy vhodné, aby komise předložila legislativní návrh, který definuje typologie plítvání potravinami. A v neposlední řadě ve zprávě hodně trváme také na tom, aby Rok 2013 byl vyhlášen rokem, Evropským rokem boje proti plítvání potravinami. To by byl hmatatelný důkaz obnoveného angažma všech evropských institucí v tomto boji. Děkuji vám všem za pozornost a jsem vám samozřejmě k dispozici pro všechny vaše otázky. Děkuji, děkuji pane Karono, myslím si, že je to velmi důležité téma. Takže vyzývám tebe i všechny stínové zpravodaje, aby velmi intenzivně na tomto tématu pracovali, protože tímto tématem se budeme v následujících měsících hodně zabývat. Zahajuji rozpravu. O slovo požádala paní místopředsedkyně Paulsen. Prosím. Tak, Děkuji, pane předsedo. Myslím, že chápání tohoto problému je velmi důležité. Musíme si uvědomit rozsah, jaký to má plýtvání potravinami. Třetina potravin, které se spotřebiteli koupí a odnesou domů, potom končí v odpadkovém koši ve Spojených státech. A to má také samozřejmě nepříznivé dopady na životní prostředí. Pan zpravodaj říká, že v Evropské unii eh, to souvisí také s přepravou a skladováním potravin, což jsou oblasti, kterým je potřeba se věnovat, kromě toho, že musíme zlepšit osvětu spotřebitelů. Víme, že například v chudších zemích se vyhazuje Eh, pouze malé množství potravin, které si spotřebitelé koupí. A měli bychom se také uvědomit, eh, jak to souvisí se spotřebou energií, protože to znamená, že i ta energie vynaložená na výrobu a distribuci těchto potravin potom je vyhozená oknem. Vím, že kdysi eh, před eh, deseti a více lety lidé otázku ceny energii nevnímali až tak eh, citlivě jako dnes, ale dnes si myslím, že by mohli být vnímavější k tomu, když si uvědomí, kolik to stojí na účtech za energie. A já si myslím, že to jsou směry, o kterých bychom měli přemýšlet, když mluvíme právě o tom, jak zabránit plýtvání potravinami. potravinami. Musíme si také uvědomit, že potraviny s postupem doby nebudou zlevňovat, budou spíše čím dál tím dražší. A já si myslím, že bychom měli nastartovat jakýsi myšlenkový proces, který eh, to všechno vezme do úvahy. Měli bychom hovořit o větší efektivnosti, také distribuce, protože náklady na výrobu potravin reflektují i e, to plítvání. A byla bych e, ráda, kdyby lidé o těchto otázkách začali více přemýšlet. Já jsem vyrůstala za války, byla jsem poslána na venkov, aby e, jsme byli ušetřeni bombových útoků takže jsem se naučil o tom, jak vlastně vznikají potraviny a jak se na venkově spotřebávají, kde se zužitkovává prakticky všechno a mám velký respekt pro to, jak lidé na venkově eh, zacházejí s potravinami a byla bych rád, kdybychom se k tomu trochu vrátili. Měli bychom mnohem více dbát eh, na to, že je potřeba více vysvětlit, jaké má hospodářské dopady, když chceme vyrobit kilo masa nebo eh, kilo pšenice a jaký je dopad na životní prostředí. Těch aspektů je celá eh, řada, nejenom ten eh, čistě ekonomický. Děkuji paní místo předsedkyně Paulsen. O slovo požádal pan Howard Uh, Děkuji, Chci poděkovat zpravodaji za jeho zprávu. Já podporuji návrh, že by rok 2013 byl prohlášen za Evropský rok proti plýtvání s potravinami. Eh, zvyšování povědomí o, ta, o tomto problému na širší evropské úrovni je klíčem k efektivnímu řešení. Potravinovém řetězci potravinové za globální problém, stejně tak plýtvání potravinami. Myslím si, že koncentrované snahy na této úrovni by nejenom zvýšily povědomí, ale eh, propojily by toto téma také se začním dodávek potravin eh, s rozvojovou pomocí a s, s ekologií. Většina lidí eh, zbytky jídla prostě vyhazují a v každé fázi Eh, řetězce dodávek potravin eh, dochází k obrovskému plýtvání potravinami. To, co eh, vyhodí sami spotřebitelé, to je jenom špička ledovce. A nebe zajímalo, jaká opatření, kromne, kromě zvyšování povědomí a školení, mohou být navrženy, tak abychom zabránili plýtvání potravinami ve všech fázích potravinového řetězce. Protože Eh, vzdělávací kampaně, eh, jakkoliv jsou nutné, se změní především na spotřebitele, my to musíme řešit i v těch ranějších fázích celého řetězce. Dále je klíčové, aby definice eh, plýtvání potravinami byla harmonizována, tak aby, tak aby kampaně zaměřené právě na plýtvání v různých fázích řetězce mohly efektivně probíhat v různých částech EU. Vítal bych takovéto doporučení Eh, doporučení ve zprávě. Dále eh, ten cíl do roku 2025 eh, nemůže být dosažen pouze osvětovými kampaněmi. Musíme hledat praktická opatření v oblasti zejména například balení a značení a také v oblasti redistribuce neprodaných bylých potravin potřebným občanům. V příštím výsledném finančním rámci zemědělství a potraviny řetě stále mohou sehrávat humanitární roli, tím se zaměříme na plýtvání potravinami a zároveň budeme moci eh, řešit problematiku podvýživy a začne dodávat potravin v Evropě. Já vítám eh, pozici zpravodaje v této věci, myslím, že tato zpráva bude jasným signálem, že boj proti plýtvání potravinami musí eh, začít být vnímán jako priorita v Evropské agendě. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Lavia a potom Martin Heusling. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je nutné především poděkovat kolegovi Karonovi za práci, kterou odvedl na tomto návrhu zprávy z vlastní iniciativy o plítvání potravinami. Myslím si, že některé údaje obsažené ve zprávě by nás měly vést k zamyslení. zamyšlení. 170 kilogramů potravin, to je množství, které podle údajů komise promrhá jeden člověk za jeden rok. To je opravdu relevantní údaj. Netýká se to pouze konečného spotřebitele, je to údaj, který se týká celého potravinového řetězce spole až na stůl spotřebitele. Nad tímto údajem bychom se měli zamyslet ještě více, když si uvědomíme, že se odhaduje, že do roku 2050 vzroste počet obyvatel na planetě ještě o 2 miliardy a spotřeba potravin vzroste o 70 Výrobní faktory jsou omezeny. Je zde také konkurence jiných zdrojů. Máme zde vodu, která je potřebná pro zemědělskou produkci, ale jsou zde jiná odvětví, která vodu také potřebují. Musíme si tedy uvědomit, že je nutné maximálně omezovat plítvání potravinami a na maximum využívat zemědělské a potravinářské produkty. Musíme mít strategie, které nám zaručí bezpečnost dodávek potravin do budoucna na globální úrovni. Vítáme tedy apel na komisi, aby předložila určité návrhy, protože čím více se nad tím zamýšlíme, tak tím více nás napadají takové věci, které se týkají drobných iniciativ, jež by mohly vést k omezení tohoto obrovského množství potravin, které se vyhazují do koše a mohly by být využity jinak. V tomto smyslu pravidla pro označování návrh data spotřeby, datum, data prodeje a celou řadu dalších eh, návrhů. To jsou věci, které by mohly být obsaženy také v této zprávě. A já si myslím, že to je dobrý způsob, eh, jak usilovat o snížení plýtvání potravinami a dosáhnout toho, aby se potravinám znovu věnovala pozornost. Možná jsme tuto pozornost ztratili v tom eh, období hojnosti. Jak nám připomínala paní Paulsen, v době, kdy je nedostatek potravin, tak mají potraviny mnohem větší hodnotu. A to tež platí i pro země, kde dnes nemají dostatek potravin, aby uspokojili své potřeby. Děkuji, Giovanni. Slovo má Martin Hošling a potom Brita Reimers. Děkuji za tuto zprávu. Myslím si, že návrh, které nám navrhovatel eh, předkládá, jsou dobré. Je potřeba poukázat na to, že ten problém nemůžeme vyřešit nějakým nařízením, to by bylo příliš jednoduché. A proto je důležité veřejnosti hlavně říkat, co vlastně s tím lze dělat. Myslím, že se spousta lidí vůbec ani neuvědomují, jak velký je objem toho plítvání, což také souvisí s tím, že potraviny, jak si sami o sobě nemají jako kdyby žádnou hodnotu, protože kolikrát se za ty peníze platí tak, pardon, za ty potraviny platí tak málo peněz, že Eh, je hrozně jednoduché to, co se nám nehodí, vyhodit. A tak tomu nikdy nebylo. Ale víme, že brzy bude obyvatelstvo země představovat 9 miliard. Eh, musíme pro ně zajistit potraviny. Nicméně je v podstatě nemožné eh, znásobit produkci Měli bychom eh, tedy si uvědomit, že potřeba lépe využívat stávající zdroje eh, a podobně tomu s energiemi. Eh, zvyšování efektivnosti je odpovědí na tento problém. Neměli bychom tedy spotřebitelům nějak dělat výčitky za to, že vyhazují, ale měli bychom se uvědomit, že už v tom výrobním řetězci a v distribučním řetězci jsou věci, které Eh, nejsou v pořádku, například, eh, že malé brambory zůstávají na poli, protože jsou příliš eh, malé. Nebo potom se stačí podívat na to všechno, co vyhazují supermarkety, protože to například nesplňuje kritéria kvality. A je potřeba i s tím něco dělat, zabránit těm ztrátám. A vůči třetím zemím máme další problém v tom, že kolikrát eh, nelze skladovat patřičným způsobem ty potraviny, které bychom jim tam mohli eh, odvést v rámci rozvojové politiky. A proto si myslím, že bychom měli optimalizovat všechny naše systémy, aby nebylo tolik eh, plítváno potravinami. A další potenciál budoucnosti existuje s tím, jak efektivněji nakládat z potraviny a vytvořit povědomí o této problematice a co nás to všechny stojí. Nelze jenom apelovat na veřejnosti, je potřeba veřejnosti navrhnout konkrétní způsoby, jak situaci zlepšit a já doufám, že se nám podaří docela posunout trochu dopředu. Martin. Děkuji, Martine. Brita Reimers a potom paní McGuinness. Děkuji. Tato zpráva se dotýká problému souvisí s celou společností a s jejím funga- fungováním. Souvisí to s životním stylem, souvisí to také s politickou stabilitou v některých eh, zemích, kde Eh, ta situace brání tomu, aby vznikla logistika, která by zabránila plítvání. Takže jde také o rozvojovou politiku ve třetích zemích, kde by stabilizační opatření mohla vést k tomu, aby plítvání produkce na polích eh, nebylo tak rozšířené. Ale měli bychom iniciovat celospolečenskou diskusi o této problematice a apelovat na spotřebitele. To je samozřejmě součást toho, ale e, souvisí to i s dalšími věcmi, protože jde o to, aby se každý mohl podívat sebekriticky na to, co jeho životní styl e, znamená. jestli například eh, se všichni trvat na tom, že jíme jenom ty nejlepší části z potravin, eh, anebo jestli je potřeba, jestli je možné eh, zužitkovat třeba zbytky potravin, které nebo kolik porcí si rodina uvaří. A neměli bychom se všech těchto témat bát. Rozhodně to nepůjde cestou stanování nějakých pravidel, ale spíše je potřeba působit na veřejnost. A víme, že lidé jsou schopni tyto věci zohledňovat, že se vyčerpá půda, že se potřebá hodně vody a tak dále. A nejde jenom o spotřebitele, jde také o supermarkety, tedy distribuční řetězce, výrobce, o dopravu, jde o stavebnictví, o sociální oblast. Jde to tedy nad rámec pouze eh, našeho výboru, myslím, že to souvisí i s, prácemi, s prací dalších výborů, nejenom s výborem pro zemědělství. Děkuji Brito, Marian McGuinness a potom pan Sekiersky. Děkuji, pane eh, předsedo, děkuji také navrhovateli. Myslím, že se všichni shodujeme v tom, že je to velký problém. Jde o plítvání potravinami, nejde tady tak ani o odpad z potravin. Vždycky určitá část eh, těch potravin skončí v odpadu, ale měli bychom se podívat na to, jak opětně využívat i odpad, anebo ho recyklovat. Když se podíváme na to plítvání, tak já se dělám starosti eh, z těch eh, čísel z rozvojového světa, z těch 6-7 kilo v, například v subsárské Africe. To jsou velmi vysoká čísla pro části světa, kde mají velmi málo potravin a proto bychom se v rámci rozvoje pomoci měli podívat také na to, jak eh, jim pomoci, aby snížili míru ehm, plítvané, plítvaných, plítvání potravinami. A když ehm, se podíváme na Evropskou unii, tak eh, vítám to, co eh, říkala paní Pausen. Já jsem vyrostla také v domácnosti, kde jsme dbali na to, abychom neplýtvali zbytečně. A potřeba se tedy na to podívat. Já si myslím, že kdybychom měli rok, který by byl věnovaný této věci, tak by to mohlo začít eh, veřejnou diskusi o těchto otázkách. Další věc ale také se týká eh, kvality a našich eh, známkovacích systémů. Naši zákazníci všichni očekávají dokonalost. A kdybychom umožnili více flexibility v našich normách, tak by potom byl více dodávek potravin a možná, že by to mělo dopad na cenu. Je to také ekonomická otázka, což nemůžeme všechno popsat v této zprávě. Protože naším cílem je asi mít méně plítvání, ale jaké to bude mít dopady na všechny v tom dodavatelském řetězci, včetně spotřebitelů a distributorů. A to jsou otázky, které tedy vystávají eh, v tomto kontextu. Možná, že bychom to mohli doplnit prostřednictvím pozměňovacích návrhů, jinak je to výborná zpráva a cíl je velmi důležitý. Otázka je, jak ho dosáhnout. Děkuji, Marion, a teď eh, pan Sikierský a potom Albert Des. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Minulý týden plénu jsme hovořili o snížení prostředků na distribuci potravin zdarma nejchudším, nejchudším vrstvám obyvatel. E, ti lidé jsou chudí, chudí buď protože mají nízké příjmy nebo nemají práci z různých důvodů, ale dnes hovoříme o plítvání a já myslím, že k plýtvání dochází v bohatších vrstvách obyvatelstva. Možná jedním z problémů je to, že ceny potravin jsou tak nízké. Samozřejmě osvětové kampaně jsou velmi užitečné, tomu bych jistě přiřadil prioritu, ale musíme hledat i systémová řešení. Pokud například nějaký obchod či podnik chce nabízet potraviny, jejich životnost už se chýlí ke konci a chtějí tyto potraviny nabídnout nějakému eh, sociálnímu ústavu, ale pokud to sebou nese náklady na, na dopravu nebo DPH a tak dále, eh, tak ztrácí zájem. A může být někdy levnější prostě toto zboží vyhodit. Takže se domnívám, že je třeba hledat právní a Eh, finanční řešení, abychom zabránili takovýmto situacím. Dále zde eh, otázka obchodních norm. Někdy zdravý produkt nemůže být uváděn na trh jenom proto, eh, jaký jeho vzhled, dobrá, ale v takovém případě by třeba opět tento produkt mohl být distribuován zdarma potřebným. A dále je třeba hledat vhodné finanční nástroje. Myslím, že by bylo možné zavést určitá opatření, která by působila efektivně. A samozřejmě zvyšování povědomí, to je určitě naše priorita, jak jsem řekl úvodem. Děkuji. Děkuji, Albertes a potom Kapula Santos. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu navrhovateli za přiložení této zprávy a za to, že se snažil zpracovat toto důležité téma, že to zpracoval velmi dobře. Nechci opakovat to všechno, co už tady bylo eh, řečeno, ale mě v životě ovlivnily eh, dvě věci, protože prostě 50. Eh, let jsem měl babičku, ta bydala na venkově, která vždycky chodila po sklizni sbírat věci, které po sklizni zůstaly na poli a nikdy se nic, a přinejmenším žádné potraviny se nevyhazovaly. Problém je ale v tom, že dnes lidem chybí vztah k potravinám, protože eh, v supermarketech je obrovská nabídka a lidé už si to nedokážou představit, jak ty potraviny vznikly. A potom mě ovlivnila jedna věc v 90. letech, kdy jsme jeli do Brazílie a tam eh, jsme večeřili v restauraci, která byla obehnaná kovovým eh, plotem a kolem eh, toho plotu stály chudé děti a žebrali o jídlo. V Brazílii, tedy zemi ve velmi rozvinuté mm, zemědělské zemi, kde nás žádali eh, chodí lidé s plastikovými eh, taškami, abychom jim něco dali. Ten eh, majitel restaurace to sice zakazoval, já jsem říkal, že my si sami rozhodneme, jestli jim zbytky dáme. A jestli díky tomu 15-16 lidí bude mít něco k večeři. A to byli lidé, kteří byli vděční za ty zbytky a proto eh, několikrát to vede k zamyšlení eh, eh, o tom, jak snadno se potraviny ničí nebo zahazují bez toho, aby se lidé uvědomili, co by s tím ještě šlo dělat. Samozřejmě se to nepodaří vždycky udělat úplně, ale měli bychom se minimálně snažit to omezit. Já jsem se to snažil spočítat. V Německu například se zničí potraviny v hodnotě miliard eur a když to přepočítáme na obyvatele, eh, tak to může být asi více než 100 euro, může to být přes 80 miliard. A když si uvědomíme, kolik Německo platí do evropského rozpočtu, tak je to několika násobně více, co se vyhodí, než Eh, to, co splatíme do evropského rozpočtu a na to si spousta lidí stěžuje. Proto bychom měli se společně zamyslet nad tím, jak to redukovat. A vidíme, že do roku 2050 se musí zdvojnásobit produkce potravin a to nepůjde bez toho, abychom eh, zamezili plítvání potravinami a musíme se zamyslet nad tím, jaký náš přístup, příspěvek k tomu budeme. Děkuji, Alberte. Máme ještě tři poslance, kteří se přihlásili ke slovu. Musíme ale končit ve 12 hodin, potom máme koordinátory. Luska Pula Santos. Děkuji. I já eh, bych rád vstoupil do této diskuse, protože je to velmi důležité téma. Protože objem eh, plitvaných potraven je opravdu zarážející. Pokud má být tato diskuse užitečná, potřebujeme nějakou eh, strategii, jak eh, toto téma prakticky uchopit. Eh, prvním naším praktickým cílem je dosáhnout zvýšení povědomí veřejnosti. K tomu slouží propagační a vzdělávací kampaně. A já bych navrhoval zpravodaji a vypracuji poznací návrh, který se bude týkat eh, osvětových kampaní. V rámci toho roku proti plýtvání potravenami by mělo být možné tyto kampaně započítávat eh, a uznávat jako eh, kampaně na propagaci zemědělských výrobků. Pak by bylo možné financovat a bylo by to jistě efektivnější. Bylo by to Mělo by to obrovský dopad, zejména bychom se zaměřili na mladé lidi. Děkuji nyní Jim Nicholson. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. To je velmi zajímavé téma, eh, které se projednává už poměrně eh, dlouhou dobu. Je velmi zajímavé se vyslechnout kolegy. Samozřejmě někdy dosáhneme stavu, kde by plítvání bylo nulové, ale určitě by mohla být situace výrazně lepší než nyní. Já eh, se mohu vrátit eh, v ruchu až do 50. let. Eh, vzpomínám si na svého otce, jak jede na kole z farmy přes hranici do Jižního Irska, kde bylo více, více jídla a vracel se zpět s cukrem a máslem a, a marmeládou, které jsme tady neměli, protože jídlo bylo na dávky. Tehdy si lidé uměli jídla vážit a Ehm, bylo to prostě něco, něco vzácného. Myslím, že do značné míry eh, dnes už jsou lidé rozmazlení tím obrovským výběrem, tím, že si mohou koupit, eh, dopřát jídlo, které pravděpodobně, eh, jehož cena pravděpodobně je stanovená příliš nízko, bych si myslel. A Domnívám se, že komise by mohla učinit lecos, aby situace zlepšila. My také se o to můžeme zasadit. No, samozřejmě eh, v supermarketu eh, je, je pořád tady to téma eh, potravin, které mají určitou trvanlivost, určitého data. A lidé často to, si to vykládají tak, že po tomto datu je třeba ty potraviny vyhodit. Já Eh, si třeba v sobotu koupím něco v supermarketu, co má být spotřeba do neděle, odnesu to domů, uvařím se to a chutnáme to. A spousta lidí řekne, ne, takové to, takovou to potravinu už se není možné eh, v tomto datu koupit, nebo se to prodává s 50% slevou. Já si myslím, že bychom neměli vyhazovat eh, takovéto potraviny. Možná bychom se, možná bychom se měli vrátit k základním principům života, kdy nám někdo z hora eh, káže, že je možné dělat eh, báječné věci a život bude mnohem hezčí a lepší, když právě tyto věci budeme dělat. Já si myslím, že nastala vhodná doba pro, pro diskusy, pro předkládání eh, šikovných nápadů. Já se na to těším. Děkuji, Jimmy. A na závěr Mark Tarabela. Děkuji, Paolo. Tato zpráva je velmi zajímavá a užitečná, tato zpráva Salvatora Caroniho. Já si myslím, že potraviny jsou mnohem méně respektovány než v minulosti představují velkou část rozpočtu domácností. Je k tomu určitě důvod. Hovořilo se zde o válce. Je pravda, že generace těch, kteří poznali hruzy války a hlad, který s tím souvisel, to jsou generace, které teď pomalu pohasínají a odchází také respekt potravinám. Já si vzpomínám, co říkal můj otec nebo eh, babička s dědečkem ti říkali, nemůžeme plítvat s chlebem, musíme ho snít, i když je třeba trochu tvrdý. A já si myslím, a Salvatore to taky píše ve své zprávě, že je zde otázka výchovy. Když máme problém ve společnosti, tak vždycky říkáme, že to má řešit škola a trochu to eh, necháme na škole, ale je pravda, že všechny děti mezi 6 a 18 lety navštěvují školu, takže je pravda, že tato povinnost zde existuje a v odstavci 9 zprávy se o tom hovoří. Nehovoří se zde také o zodpovědnosti potravinářského průmyslu. Musí zde hrát role, hrát roli také velikost balení. Balení je příliš velké, nevede to k tomu, že je to spotřebováno hned. Když to skladujeme potom v lednici, už je to otevřené, tak to třeba změní barvu a my to za pár dní vyhovdíme, i když je to ještě jedlé a vhodné ke spotřebě. A třetí bod, o kterém bych se chtěl zmínit, je politika odpadu. Některé země mají velmi dobré politiky, pokud jde o třídění odpadu, zpracování biologického odpadu a tak dále. A bylo by zajímavé zamyslet se nad tím, zda zde není nějaký vztah mezi politikou zpracování odpadu a takovým postupem, že by se ten, kdo znečišťuje, vedl k tomu, aby platil, když zde máme tedy kontejnery na tříděný odpad a, eh, a tak dále. Možná to by byl způsob, jak bychom mohli zvážit také vztah mezi tříděním odpadu a plýtváním potravinami. Děkuji. Děkuji Marku, děkuji všem, kteří si vzali slovo a také zpravodaj. Chtěl bych vám všem připomenout, eh, protože to bylo také předmětem sporu, který jsme měli s výborem pro životní prostředí. My jsme zodpovědní za to, jakým způsobem zabránit plítvání potravinami, ne jakým způsobem nakládat s těmi zbytky. To by bylo eh, tématem pro výbor pro životní prostředí. Teď se ještě obrátíme na zástupce DG Agri a potom ještě vrátím slovo zpravodaji, aby mohl uzavřít. Chcete něco říci, komise? Prosím. Máme opravdu málo času. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se o stručnost. Komise vnímá tuto iniciativu jako obzvlášť vhodnou a e, vítá, tedy chce stanovit plýtvání potravinami, boj proti plýtvání potravinami jako prioritu. Odpovídá to e, také, e, také stěžením iniciativám stěžení iniciativy v rámci EU 2020 eh, efektivní Evropa, efektivní nakládání se, zdroje, se zdroji. Eh, je třeba eh, skutečně do toho zapojit všechny zainteresované subjekty, jde to mm, od světa zemědělství až po, až po spotřebitele, přes restaurace, přes nevládní organizace, přes různé kolektivní, přes různé obecní služby. To zde zaznělo. Je třeba tedy podpořit synergii mezi různými politikami a Eh, činnostmi Unie, což společně může přispět ke snížení k omezení plýtvání potravinami. Předběžná studie, eh, kterou si vyžádala komise a která je také zmíněna ve zprávě pana Karony, eh, poskytuje určitou první diagnostiku stěn situace, jak je tento jev, jaké jsou jeho příčiny, vyhodnocuje míru povědomí a také obsahuje prvotní vyhodnocení alternativ, které má, mají k dispozici evropské orgány, eh, proto, aby mohli lépe pochopit a eh, monitorovat tento jev, eh, aby byly řešeny některé sporné aspekty, pojící se zejména se značením, aby se řešila tedy situace vyhazování, plýtvání potravinami a především je tady třeba zvýšit informovanost a také zaměřit na prostředky, jak snížit plýtvání. plýtvání. Ty ztráty už přímo v zemědělství nebyly až tak sledovány, ale domníváme se tedy, že toto není jádro problému, protože alespoň v průmyslových zemích eh, je to tady spíše eh, dále v tom potravinovém řetězci. Tato studie, když je předběžná, eh, poukazuje na rozsah problému, velký rozsah problému, eh, nastínuje jeho příčiny a eh, snahy po omezení plitvání s tím, že, jak jsem říkal, je třeba oslovit a zapojit do toho různé hráče, různé zainteresované subjekty a jde o celek politik, které představovaly buď to pobídku pro jednotlivé aktéry, anebo by měly za cíl ovlivnit jejich chování. Jde tedy o bohý začátek, je třeba koordinovat politiku eh, a budou to zapojena různá pracoviště v rámci komise. Eh, zatím po, po, po, požádal jsem o stručnost, takže já tady nebudu eh, vyjmenovávat všechny iniciativy, které běží a které již nyní přispívají v této věci. Samozřejmě jsme vám plně k dispozici, zpravodaji vašemu výboru, pokud byste stáli o tyto podrobnosti. Většina těchto iniciativ, tolik jenom ještě řeknu, většina těchto iniciativ nemá svůj původ eh, v oblasti působnosti společné zemědělské politiky. To je třeba si uvědomit. Nicméně eh, v této oblasti již pan komisář navrhl eh, znásobit úsilí, pokud je o hledání Ehm, uplatnění pro, pro produkty zemědělců, zejména na místních trzích. Ehm, dále je zde program rozvoje venkova, ehm, to, co se týká organizování zemědělců. To vše, to vše by mělo přispět k omezení plýtvání potravin. Je třeba řešit také otázku tradičních potravinových distribučních řetězců. Dále program ovoce na školách Eh, společná zemědělská politika již nyní podporuje eh, vzdělávací programy ve školách eh, na podporu zdravého a zodpovědného stravování. A i když spíše z právních než politických důvodů se vlastně tím hlavním programem zůstává podpora ovoce a zeleniny. Vyhodnocení prvních let programu vypadá tak, že třeba klás důraz na doprovodné, doprovodné kroky a vzdělávání. A dále bych ještě zmínil eh, Evropské partnerství pro inovace v zemědělství, kde cílem je eh, přemostit oblast výzkumu a eh, propojit ji s agropotravinovým řetězcem a se zemědělci samotnými tak, abychom šli směrem k inovacím, které omezují plítvání. Tolik tedy velmi stručně a předběžně, eh, pane předsedo, některé eh, body, některé prvky, pokud je o eh, činnosti, které běží nebo které jsou plánovány. Zaznamenali jsme a i nadále budeme sledovat vývoj zprávy u své výboru a upozorňujeme i další kolegy na komisi, pokud je o možnosti, které spadají do jejich kompetence. I kolegové mohou přispět do této diskuse. Vaše iniciativa jistě eh, přispěje k prohloubení a rozšíření diskuse o, této, o tomto důležitém tématu. Děkuji, omlouvám se. Ten čas, který jsme věnovali rozpravě s panem Saviským, eh, nám opravdu teď eh, chybí. Dám slovo ještě zpravodaji Karonovi, určitě se k tomuto tématu ještě vrátíme. Děkuji. Budu stručný, myslím si, že hlavního cíle bylo dosaženo. A sice šlo o to přitáhnout pozornost na toto téma, které bylo bohužel dlouhou dobu podceňováno. A já jsem opravdu rád, že zde byla vedena tak široká debata i v rámci tohoto výboru. Já si myslím, že hlavním cílem této první fáze je skutečně tato věc, to znamená vrhnout světlo na tuto otázku, která, jak připomínal třeba Mark, Giovanni Lavia i další, je jednou z rozhodujících věcí, jakým způsobem čelit situaci, která nevyhnutelně povede a už vede k problémům, pokud jde o to, jak v následujících letech eh, přistoupíme k potravinám. Já se těším na pozměňovací návrhy, které obohatí tuto zprávu. Doufám, že se nám podaří dospět eh, k textu, který bude vyhovovat eh, co největšímu počtu poslanců a doufáme, že komise ve spolupráci s členskými státy připraví konkrétní strategii, aby se Evropa stala místem, kde nejefektivněji a jako první začneme řešit tuto otázku. Děkuji, děkuji Salvatore Karonovi za toto velmi důležité téma, které je spojeno s bezpečnostní dodávek potravin. Teď ještě přistoupíme k poslednímu bodu. Eh, Rita Reimers nás bude informovat o trialogu pod bodem číslo 13. Da darf ich äh, ganz kurz und schmerzlos sein äh, und ziemlich erfreuliche Nachrichten überbringen. To proběhlo bezbolestně, relativně krátce, takže eh, už 25. června na tom prvním zasedání trilogu jsme se dohodli. Tam šlo o fakultativní modulace přímých eh, plateb. Došlo k jedné změně u článku 6.2 o advisory procedures. To se změnilo na examination procedure A pokud se nám to podaří schválit na plánu zasedání, tak by to mohlo být jedno z těch prvních zasedání trilogu, které se dohodlo již prvním, na prvním zasedání, takže by to mohl být takový vzor pro příští kola. Molto bene, se non ci sono obiezioni... Výborně, pokud nejsou námitky, budeme se řídit tím, co nám řekla Brita. Příští zasedání výboru proběhne 30. srpna takže vám všem přeji před pěknou dovolenou a prosím koordinátory, aby zůstali ještě v sále, protože hned navážeme zasedáním koordinátoru. A všem ostatním samozřejmě přeju hezkou dovolenou, uvidíme se brzy. A pokud eh, půjdete ven, tak prosím opravdu rychle, protože ve 12.30 musíme končit.